Bonjour et bienvenue. On reprend la session d'hier avec le, j'appelle à l'ordre du jour le point numéro 5, des charges des, des autres institutions. Dobrý den, všechny vás vítám. Máme před sebou bod číslo 5, udělení absolutoria eh, ostatním institucím. Vítám eh, všechny eh, zpravodaje, zástupce dalších institucí. Pan Ruso je stále ještě nemocný, takže se obracím na účetní dvůr, aby tam nemuseli tedy honit všechny ostatní, eh, všech eh, ostatních 712 členů. Chápu, že to tak bylo včera, ale nevím, proč dnes eh, jste nedokázali někoho najít, nějakého zástupce. Je to nešťastné, protože jsou tady poslanci. Já samozřejmě jsem rád, že tady jsou všichni spolupracovníci a měli by to být členové účetního dvora, kteří by měli zastoupit dalšího svého kolegu. Nemohou to být jenom jejich spolupracovníci a dnes máme zásadní bod, kde jde o samotný účetní dvůr, který také musí projít postupem absolutoria. A teď mi dovolte, abych dala slovo panu Albugimu, který je z komory 5, který tady bude prezentovat tuto kapitolu a je to pravděpodobně naposledy. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. My jsme eh, rádi, že můžeme prezentovat eh, jménem pana Rusova eh, kapitolu 10. Tato kapitola představuje hodnocení administrativních výdajů všech evropských institucí v roce 2017 platby představovaly 9,7 milionů euro. Hodnocení účetního dvora za rok 2017 je pozitivní a výdaje nebyly nebo nebyly ovlivněny chybovosti. My jsme odhadli tu míru chybovosti na 0,5 Náš audit se stával z 55 transakcí, z nich 12 se týkal dalších institucí, zejména rady transakce soudního dvora. Dále eh, se ty transakce týkaly Evropského hospodářského sociálního výboru, výboru regionu, potom veřejné ochránce práv a eh, ombudsmana pro ochranu osobních údajů. Z těchto 12 transakcí jich eh, několik bylo ovlivněno chybou včetně kvantifikovatelné chyby k nesprávné částce. Kromě těchto zjištění auditu nemáme žádné další poznámky týkající se dalších institucí a agentur. Co se týče dalších následných opatření, tady jsme posuzovali zprávu <clears throat> platů a, a, a rodinných dávek. Týkalo se to také eh, Evropského hospodářského sociálního výboru. Tady nebyla provedena zvláštní analýza a rozhodli jsme se, že se tomu budeme věnovat v příštím, <clears throat> v příštím auditu a samozřejmě jsme eh, ochotni odpovědět na jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám. A teď eh, soudní dvůr. Vítám tady pana Valeo Plako, Žána Mira Rašeta a paní Ellen Ueftariko. Generální tajemník bohužel nemohl přijít. Ono Plako, vás známe velmi dobře, moc prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také, že jste pozvala eh, zástupce soudního dvora na tuto výměnu názoru. Musím tady omluvit eh, generálního tajemníka, pana Teskobara, který tady dnes eh, být nemohl. Vzhledem k jednomu soudnímu eh, řízení ohledně předběžné otázky o aplikaci článku 50 smlouvy eh, ve vztahu tedy k Brexitu. Ale je tady pan eh, Rašik, který je jeho zástupce, který tady přítomen je. Rok 2017 byl rokem, kdy jsme na soudním dvoře dokončili druhou fázi eh, reformy justičního systému v Evropské unii. Přišel nový soudce asi s ročním spožděním proti původnímu výhledu. Ještě je potřeba nominovat dalšího soudce, abychom mohli dokončit tuto reformu. Rok 2017 se vyznačoval také velmi intenzivní aktivitou. Došlo k navýšení podání u soudu. Počet uzavřených případů byl také značný, více než 600 případů. A průměrná délka řízení se snížila. Podařilo se snížit čtyři měsíce v porovnání s předchozím rokem na 16,3 měsíce což představuje snížení o 40 v porovnání s rokem 2013. Tento rok eh, se vyznačoval celou řadu eh, významných rozsudků v citlivých oblastech. Například jsme vynesli několik rozsudků týkající se eh, asilového systému vzhledem v souvislosti s tou migrační krizí v roce 2015, kde šlo o výklad Eh, ustanovení nařízení Dublin 3, kde šlo také o potvrzení rozhodnutí Rady z roku 2015 <clears throat> o přesidlování eh, žadatelů o azyl. Došlo také k rozhodnutí o nošení islámského závoje a o dalších případech o diskriminaci v místě zaměstnání. Soudní dvůr se také zabýval jmenovitými údaji cestujících, takzvanou dohodou PNR, která byla vyjednána mezi Evropskou unii a Kanadou, která, eh, kde bylo rozhodnuto, že není v souladu s ochranou osobních údajů a ochranou soukromého života. A dále bylo rozhodnuto, že služby poskytované Uberem jsou přepravní službou a spadá to tedy do eh, komunitárního práva. A potom bylo rozhodnuto o vynecení pokuty ve výšce jedné miliardy Intelu za zneužití dominantního postavení. Dále bylo vynoseno několik rozsudků v souvislosti s krizí mezi Ukrajinou a Ruskem nebo ohledně Hamasu, který byl ponechán na seznamu teroristických organizací. Dále jsme vyvíjeli naši judikaturu v oblasti Eh, obezřetnostního dohledu v bankovnictví. Tady byly vyneseny dva důležité rozsudky. Jednak o dohledu, který se má vztahovat i na velké podniky nebo na velké bankovní domy. Soudní dvůr se tedy tím eh, vyjádřil k velmi citlivým věcem. a byly vynesena nebo rozhodnuto odložitém omezení týkající se také struktury justičního systému v případě, že není možné řešit vznesené případy a také vzhledem k jazykovému režimu soudu, kdy je potřeba, aby se soud zabýval jakýmkoliv podáním v jakémkoliv jazyce Evropského, Evropské unie. Rok 2017 se vyznačoval také vytvořením justiční sítě, to je vícejazyčná síť, která združuje nejvyšší a ústavní soudy členských zemí a má zajišťovat koordinaci jejich práce. Tato síť, která funguje už od začátku roku 2018 posiluje spolupráci mezi Evropským soudním dvorem a soudy členských států a má zajistit výměnu informací o judikatuře národní a evropské úrovně. Soudní dvůr také naplnil doporučení účetního dvora týkající se eh, provádění rozpočtu poté co byl zaveden eh, nový platební systém, který má za cíl zlepšit efektivnost řízení prostředků, jak to eh, požadovalo také rozhodnutí o absolutoriu z roku 2000, nebo za rok 2016. Došlo také k vytvoření nového platebního systému, který má eh, zajistit urychlené vyřizování věcí eh, u soudu. A soudní dvůr dále pokračoval v úsilí o zlepšení produktivity v několika oblastech, jednak eh, zlepšení pracovní metodě, eh, zlepšení toku dokumentů, aplikací systém, použití aplikace Kuria, kterou používají všechny členské státy a která bude povinná od prosince 2018. Snažili jsme se také zohlednit požadovky na mnohojazyčnost. Snížili jsme počet přeložených stanek na 1,1 milionu. Vedem ale k rozhodnutí o přibližných otázkách eh, bylo navýšení počtu těchto stránek o 400 tisíc. V současnosti většina práce, 43%, vykonávají zaměstnance, kteří mají na starosti jednotlivé kabinety soudců. Podařilo se navýšit počet uzavřených případů o 30%, přičemž ale počet zaměstnanců se eh, mírně snížil. Plnění rozpočtu je velmi vysoké, 99,7%. Zaměstnanost byla téměř maximální, nebo vytížení zaměstnanců bylo téměř maximální, což umožnilo využít maximálně všechny prostředky, které byly dány k dispozici. Soudní dvůr také eh, pokračoval ve snižování počtu zaměstnanců tím pádem naplnil úsporná opatření nařízená komisí, která zmrazila počty zaměstnanců, protože výdaje na zaměstnance představují asi 30 celkového rozpočtu. Dbali jsme také na správnost vynakládaných prostředků a absence jakýchkoliv poznámek účetního dvora za rok 2017, stejně jako za rok 2016, znamenala, že se nám podařilo eh, zohlednit přijatá doporučení v předchozích letech. Soudní dvůr také eh, prováděl prakticky eh, politiku rovnosti pohlaví tím, že byly eh, upřednostňovány ženské kandidátky na manažerské posty na základě doporučení pracovní skupiny, která argumentovala tím, že je potřeba odstranit překážky, které brání tomu, aby se ženy ucházely o manažerské posty. Dále eh, došlo k přijetí opatření na zlepšení jejich manažerských eh, schopností, aby eh, se více podpořily kandidatury žen na tyto posty. Soudní dvůr také prováděl politiku ochrany životního prostředí v souladu se systémem EMAS. A bylo to značné úsilí, které vedlo k pozitivním a pozbudivým výsledkům. Došlo ke snížení uhlíkové stopy o přibližně 10 Stejně tak soudní dvůr při politiku vnější komunikace, aby přiblížil spolupráci občanům, zejména mladým, a došlo k přijetí nového způsobu komunikace. Byl vytvořen Twitterový účet a byla posílena komunikace prostřednictvím YouTube, kde jsou videa, která vysvětlují způsob fungování soudního dvora. Paní předsedkyně, rádi bych vás ujistili o odhodlání pokračovat v těchto opatřeních, zejména na zvýšení produktivity vzhledem k obrovské pracovní zátěži. A přijali jsme také eh, několik opatření, nápravných opatření. Šlo o odpověď na otázku 33 a samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak na ně rádi zodpovíme. Ja, Damit... Děkuji. Děkuji taky eh, soudnímu dvoru za odpovědí 60 eh, písemných otázek. Tím se dostáváme k účetnímu dvoru. Eh, omlouvám se, eh, slovo dostane zpravodajka nejprve, jedno, jeden po druhém, vezmeme si to. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem myslela, že si nejprve vyslechneme všechny zástupce a pak, že bude diskuze. Eh, dobře, takže já chci nejprve omluvit kolegu který ze zdravotních důvodů tady dnes s námi nemůže být a požádal mě, zda bych ho nemohla nahradit. Takže pan kolega by chtěl poděkovat za poskytnuté informace Evropského soudního dvora. Pokud jde o řízení jednotlivých případů, pokud jde o vytvoření integrovaného systému řízení případů a kuria, to jsou všechno nástroje, které evidentně zlepšují řízení případů, jimiž se soud zabývá. Nicméně Pan zpravodaj by se chtěl zeptat, jaký dopad má to, že došlo ke spoždění při jmenování či rozhodnutí o jmenování během reformy ESD případě tří nových soudců. Došlo ke spoždění ve jmenování těchto soudců, takže se ptáme, jaký to mělo dopad na řízení případů. Dále bychom se chtěli zeptat, jaký dopad má to, že chybějí tito soudci na takzvané soudní prázdniny. To znamená, jak se řeší mm, soudní pohotovost, zkrátka jaký dopad to má. Pan Kon by se chtěl tedy zeptat, také na otázku 40. Tam chybějí požadovaná čísla. Pokud jde o nový etický kodex hmm, poslanců a členů, tak a také pokud jde o přípravu pravidel pro personál, to vše vypadá dobře, vítáme tato nová pravidla. Dále další otázka, jakým způsobem Evropský soudní dvůr zajišťuje to, aby pracovní místa v Lucembursku byla dostatečně atraktivní oproti jiným institucím. Vzhledem tomu, že život v Lucembursku má svá specifika, takže jde i o ty platy, které instituce vyplácejí. A oproti Bruselu, samozřejmě vzhledem k cenové hladině a tak dále, Brusel je zkrátka atraktivnější, takže to se týká vlastně všech orgánů, které mají sídlo v Lucembursku. Potýkají se s tímto problémem atraktivity a je potřeba se vyhnout tomu, aby byla pracovní místa v Lucembursku vnímána jako znevýhodněná. A poslední věc, vy jste hovořili velice rozsáhle o personální situaci v ESD, hovořili jste o tom, jaká opatření jste přijali, pokud jde o e, škrty e, v rámci úspor, tedy v té personální oblasti, ale nám se zdá, e, že číslo 215 platově neohodnocených stážistů. To není eh, přijatelné číslo, takže v roce 2019 eh, máte 550 milionů eur na tutéž eh, oblast. Myslíte si, že ty prostředky jsou tak, jak jsou plánovány, že jsou dostatečné? Děkuji. Pan Plako, prosím. Děkuji, ještě nás také čekají stínově zpravodajové a tady eh, já jim předám slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedky. Co se týče toho dopadu eh, způsobeného spožděním nominace tří soudců, ta odpověď je relativně jednoduchá. Je evidentní, že pokud je to soudci byli, by byli bývali jmenováni včas, tak aby samozřejmě práce bylo vykonáno více. Bylo potřeba reorganizovat eh, práce, protože soudní dvůr musel fungovat s 24 eh, soudci, což si vyžadovalo Eh, velmi eh, významnou snahu přerozdělit eh, jejich úkoly. Takže to mělo vliv na rytmus práce tribunálu, ale i přesto došlo ke snížení délky projednávání případu. Máme také širší k rozšíření možností, které soud má a dále eh, jsme využívali i ty takzvané bílé eh, týdny, kde neprobíhá žádné řízení. To jsou týdny, které slouží k racionalizaci eh, soudní práci, ta jednání Eh, se neplánují na tyto týdny s výjimkou nalhavých případů. A to odpovídá také praxi eh, u národních soudů. Jde také o to, aby všechny profese, které se podílejí na práci soudu, měly vyhrazený čas, protože pokud někdy Eh, nějaký soudce by si vzal dovolenou, kdy zrovna se projednávají nějaké případy, tak by to mohlo mít eh, zkomplikovat život ostatním a proto se vyhlašují tyto bílé týdny, kdy si mohou všichni eh, vybrat volno, což neznamená, že ti soudci se nepracují nebo mm, že nejsou v Lucemburku, protože soudce vlastně musí být nepřetržitě připraveni eh, pracovat. Jsou to tedy období, kdy se soudci také mohou koncentrovat eh, na přípravu, mohou komunikovat se s pravodajem bez toho, aby tím zdržovali eh, průběh řízení u soudu. Co se týče Co se eh, týče dalšího využívání zaměstnanců, eh, jde o výkon vnějších eh, aktivit během výkonu funkce. To jsou eh, věci, které spadaly do, nebo spadají do prvních měsíců v roku 2019. Co se týče zaměstnání nebo atraktivity zaměstnání v Lucemburku, to jsou věci, které platí pro všechny evropské instituce samozřejmě. Životní náklady v Lucemburku jsou mnohem vyšší než v Bruselu. Eh, je to zejména cena bydlení, ale to se řeší tarifikací platů a všechny instituce snaží koordinovat eh, tyto výhody udělované zaměstnancům v Lucemburku podle rozhodnutí reflexní skupiny. Eh, obsahovalo 24 doporučení, obsahující různé aspekty, například jak eh, zajistit jejich lepší integraci v Lucemburku ve spolupráci s národními úřady, tak aby ta jejich zaměstnání bylo atraktivnější, aby měli více informací. Dále jde o lékařskou péči. Potřeba tedy využít všech těch výhod, které nabízí uh, lucemburský stát jak v té oblasti bydlení, tak i v sociální oblasti. Těch opatření je celá řada. Z té reflexní skupiny vznikla monitorovací skupina, která teď sleduje, jakým způsobem se jí doporučení provádějí. Potom jde o placené stážisty, jak to připomněla paní, tedy o neplacené stážisty, kteří eh, by mohli působit i v těch kabinetech soudců. Ta situace se určitě zlepší brzy, budeme mít placené stáže, jsou na to vyčleněny prostředky, asi 500 milionů euro. Zavede se tedy tento systém. Čekáme na přijetí rozpočtu na rok 2019. abychom mohli naplnit to, eh, to příslušné nařízení o placených stážích. Děkuji. Stínový zpravodaje mají dvě minuty. Eh, Sala Franka, prosím. Děkuji. Děkuji zástupcům soudního dvora. Skonstatovali jsme, že počet předkládaných případů eh, se zvýšil v loňském roce krátce eh, ve srovnání s rokem 2016. To tady zaznělo, ale počet vyřešených případů se snížil. V roce 17 eh, jich bylo zhruba 1700, eh, zatímco o rok dříve zhruba 1900. Takže by mě zajímalo, jaké důvody vysvětlují tento snížený počet vyřešených případů. Také Průměrná délka řízení se zkrátila ve srovnání s předchozími lety 2016 a 2017, ale v každém případě v loňském roce byla ta délka řízení delší než v roce 2015. Takže opět mě zajímá důvod a k, v souvislosti s druhou otázkou. Uh, tam neuvádíte, eh, kolik vás sleduje lidí na Twitteru a na YouTube. Eh, zajímaly by nás tyto informace, abychom měli přesnější představu o počtu osob, které vás eh, sledují na těchto zdrojích. A pokud jde o šestou otázku dopady Brexitu, tak zde také neuvádíte žádné číslo. A ukazuje se v souvislosti s otázkou číslo 22, ehm, že tady 63 britských občanů, kteří pracují v různých kategoriích pro Evropský soudní dvůr. A tak se chci zeptat, zda nějakým konkrétním způsobem eh, počítáte s těmito 63 britskými občany, kteří pracují pro ESD. A otázka 41, tam jsou různé údaje týkající se Brexitu, eh, lhůty, popis eh, volebního systému, volná pracovní místa, ale na žádnou z těchto otázek eh, jste tam neodpověděl, takže vás poprosím, zda byste tyto informace nyní mohl doplnit. Děkuji. Kolegy Klins, bitte. Kolega Klins, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejprve Všeobecné, eh, všeobecná připomínka těší mě, že jsou zde s námi generální tajemnici o to eh, smutnější je, že nepřišel ten z rady, který i v minulých eh, letech nepovažoval za nutné mezi, nám, mezi nás přijít. No, nicméně budeme doufat i nadále, že přijde příště. Eh, co se týče soudního dvora, tady už zazněly otázky. Já se tedy chci zaměřit hlavně na dopady Brexitu. Odpověděli jste v tom smyslu, že máte speciálního poradce, který by vám měl pomoci eh, nějakým způsobem zpracovat dopady, koncipovat eh, strategii. A eh, je, dá se tedy očekávat, že vás čeká v budoucnu mnohem více práce, protože odchod UK asi tedy mm, způsobí, že budete muset učinit některá těžká rozhodnutí zatím Nikdo ještě pořád neví, jak přesně Brexit bude vypadat. Zda to bude na základě dohody, která právě byla dohodnuta, to by samozřejmě bylo jednoduché, ale pokud dojde k tvrdému Brexitu, bude to těžší. Mm, zajímalo by mě tedy pár detailů, eh, také finanční odhad, co by to pro nás znamenalo. Mm, už se hovořilo o stážistech a jejich eh, zaplacení. Ombudsman jasně řekl, že neplacená práce je známkou špatné zprávy a proto bychom měli tenhle ten problém co nejrychleji vyřešit. Kolega Javor. Děkuji. Pokusím se stihnout to za dvě minuty. Nejprve kradě. Chci zdůraznit, že máme kontinuální problémy s transparentností rozhodovacích postupů na radě a výbor KONT má tedy problémy při udělování absolutoria eh, docílit vůbec dobré spolupráce s radou a musím to opakovat znovu a znovu, že potřebujeme mnohem lepší spolupráci ze strany rady. K mm, soudnímu dvoru Nedávno jsme měli skandál eh, nějakého dočasného eh, soudce, eh, který vlastně došlo ke systémovému problému s kontrolováním střetu zájmu v institucí a mě by tedy zajímalo, jaká opatření soudní dvůr zavedl, aby lépe kontroloval kon, kontrolu tedy střetu zájmu, aby nedošlo k tomu, co se stalo s tím panem Taravasem. A účetní dvůr nyní ehm, nedávno byl, eh, tedy jsme měli eh, případ pana Pinkstena, který je bývalým členem. Nyní tedy máme přístup ke zprávě eh, OLAFu o tomto případu. Tam zase zdá se, že chybí systémové kontroly o tomto členovi EKA a tak by mě zajímalo, jestli eh, jste zavedli nějaká opatření, abyste zabránili takovýmto problémům do budoucna. Eh, jenom upozorňuji, že v tuto chvíli mluvíme pouze o soudním dvoru. Kolega De Jong, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom několik otázek. Ta první se týká nového etického kodexu, či spíše pozměněné verzi etického kodexu. Myslím, že jde správným směrem, ale stejně jako mm, už se ptal kolega Javor, by i mě zajímalo, jak probíhají kontroly. Členové prohlásí, tedy podají prohlášení o svých finančních zájmech, ale kontroluje se to a e, zase předtím, než někomu přidělí případ, e, dělá se to zase na základě sebe prohlášení, vlastního prohlášení soudců nebo na, nějakém, e, na, nějaký, na základě jiných informací. Kdy budou k dispozici nová pravidla, budeme moci zohlednit, když budeme přijímat rozhodnutí o udělení absolutoria? Pak tady máme několik výkonnostních misí. Často se podceňuje, kolik peněz se na ně potřeba, ale mm, Kromě toho máme spoustu vzdělávacích aktivit, v nichž jsou soudci tedy zahrnuti. Jak důležité je to pro jejich práci? To by mě zajímalo. A Takže jinak to už je vše. Děkuji. Já také nejsem, eh, jsem tedy na eh, řečnickém seznamu, když si nemůžu počkat na odpověď, protože se musím vracet do Německa. Takže mě by zajímalo, eh, jak je to s těmi kartami pro ten soukromý, pro soukromé použití a jak, jak se to tedy vysvětlí daňovému poplatníkovi, když se to potom používá pro celou rodinu nebo někdy i více lidí. A za druhé, otázka 56, kongres v Portugalsku Eh, proběhl tedy s 48 zaměstnanci, 12 eh, tlumočníky a potom ještě 33 zaměstnanci, takže to je přestovku. My jsme se také ptali, jak to bylo se sponsoringem. Vy jste říkal, že, do, že nesponzorujete, ale když tam máte i tlumočení, tak určitě něco takového tam bylo. Já nepochybuji o tom, že to byla velká úřednická party, byla tam řada lidí a proč to tedy eh, účetní, tedy soudní dvůr musí proplácet, nebo kde na to bere ty peníze a Já teď tedy bohužel musím odejít a kolega za mě to převezme. Děkuji eh, všem poslancům za otázky, které jsou odrazem zájmu o naši činnost, co se týče toho, že ten eh, počet eh, případů se lehce snížil v porovnání s rokem 2016. To lze eh, spojit také s tou snahou zreformovat systém fungování soudního dvora Jednak zaznamenali eh, příchod nových eh, soudců, což vedlo dalšímu přerozdělení a uspořádání, jinému uspořádání senátů. A bude chvíli trvat, než eh, všechny pozitivní dopady se plně projeví. Já jsem říkal, že délka projednávání jednotlivých případů se už lehce snížila. A také ten poměr mezi uzavřenými případy a nově předloženými je eh, pozitivní. Potom, co se týče toho eh, Twitterového účtu, máme 53 tisíc uživatelů, tedy těch, kteří sledují tento účet. My samozřejmě velmi opatrně eh, zveřejňujeme informace o našich eh, rozhodnutích, nechceme zaplavit eh, příliš tyto mm, uživatele. A co se týče britských kolegů, už v těch eh, odpovědích jsme řekli, že na rozdíl od jiných institucí soudní dvůr oznámil svým zaměstnancům, že ta možnost dále zaměstnávat příslušníky nečlenského státu eh, bude pokračovat i v těch případech, kde soudní dvůr má zájem na tom, aby tyto osoby dále pokračovaly v práci. Také vzhledem k tomu, že mm, rozhodnutí se budou překládat do angličtiny i po Brexitu. Co se týče zaměstnání zvláštního poradce, který by měl eh, sledovat tuto problematiku a její dopad na mm, justiční, ale administrativní eh, práci soudu. Co se týče toho způsobu výběru této osoby a zveřejnění mm, eh, této nabídky, příslušné nařízení nepředpokládá eh, zaměstnání takového, takové osoby, takže neurčuje způsob výběru. Nejde o prázdné místo, které by se mělo zaplnit, ale je to nově vytvořené místo, zvláštního poradce, takže ty prostředky na to jdou odjinut. A pan Bradley, který byl vybrán, byl vybrán na základě výjimečné kvalifikace, která souvisí přesně s tím jeho působením. Například se účastnil práce té pracovní skupiny Rady Evropy a přípravy té příslušné smlouvy, ale byl to také soudcem eh, tribunálu pro veřejnou zprávu. A dále, co se týče odměňování stážistů, jak už jsem říkal, to byl problém a proto soud velmi rychle potom doporučení evropské mediátorky se tím začal zabývat. To rozhodnutí už je připraveno, ale teď čekáme na přidělení dostatečných prostředků, abychom to mohli provést v praxi. Co se týče kontroly konfliktu zájmu tu to, na to už máme rámec Všechna ta pravidla jsou platná, provádějí se v praxi. Členové mají několik povinností, musí hm, prohlásit své eh, zájmy, které by mohly ohrozit jejich nestranost nebo i vnímání jejich nestranosti. A potom eh, je tady nová povinnost, aby ve svém prohlášení o finančních zájmech eh, uvedli také konkrétní částky, které jsou investovány například do různých akcí nebo cených papírů nebo jiných investičních nástrojů. A to potom předsedovi dává možnost to ověřit, obsah toho prohlášení, eh, jestli tady nevzniká nějaké riziko konfliktu zájmu. Kromě toho ještě existuje mechanismus vyloučení se z rozhodování o některých věcech, což umožňuje eh, soudcům se vyhnout konfliktu zájmu. Je celá opatření, které umožňují konkrétně zabránit tomu, aby nastal nějaký konflikt zájmu při výkonu eh, té soudní, eh, soudního mandátu. Co se týče misí, soudců. Tady jde jednak o reprezentaci, jde o to, jak předseda přerušuje, eh, budete muset eh, zkrátit eh, své vystoupení, pane Flako. Mám se, takže mise jsou důležité pro to, aby soudci mohli budovat kontakt se svými kolegy ve členských státech, co se potom týče těch kart na čerpání benzínu, to neznamená žádné zatížení rozpočtu. A jinak už jsem odpověděl na ty zbývající otázky, na ten systém řízení případů například. A tím končím. Uh, um, Děkuji, pane Plako, za tyto odpovědi. Potěšilo mě zejména to, co jste říkal o britských zaměstnancích a co se s nimi stane po Brexitu. Pokud budeme pokračovat tímhle tempem, tak tady budeme do dvou odpoledne, takže to budeme muset trošku urychlit a proto dalšího zástupce um, účetního dvora budu muset požádat, aby mluvil maximálně pět minut. A Pane generální tajemníku, 21. Eh, ledna máme speciální eh, zasedání, setkání s předsedou účetního dvora, abychom se pobavili o bývalém eh, belgickém členovi dvora. Vím, že kolegy asi bude lákat zeptat se vás na, na tuhle věc, ale prosím vás, počkejte si do toho 21. ledna ohledně otázek této konkrétní věci. Takže pane generální tajemníku, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážení poslanci. V roce 2017 Evropský účetní dvůr splnil eh, své poslání, pokud jde o zpracování 93 publikací. To znamená, každé čtyři dny jedna publikace, v tom byly dvě výroční zprávy, 28 zvláštních zpráv, 55 výročních specifických zpráv a různé analýzy, posudky a informativní materiály. My jsme tedy Eh, na to věnovali přes pět tisíc dní, které jsme věnovali na kontroly v terénu v jednotlivých členských státech. Eh, také jsme navštívili 27 třetích zemí. Soustředili jsme se na prioritní zájmové oblasti pro EU, například nezaměstnanost mladých, železniční doprava nebo eh, jednotné letecké nebe nebo mladí zemědělci či kritické záležitosti v oblasti migrace, takzvané hotspoty. Také jsme věnovali zvláštní pozornost ekonomickému řízení. Tady jsme vydali eh, jeden eh, audit eh, přímo k Řecku a jednak k Společné radě pro řízení. Na základě žádosti vašeho výboru jsme provedli také revizi v Evropském soudním dvořem. Dále jsme udržovali eh, pravidelné kontakty s Evropským parlamentem. Pan Lene vás průběžně informoval, pan Lasaro rovněž eh, a naši členové také 60krát vystoupili při různých příležitostech v Evropském parlamentu, včetně bilaterálních jednání. Já doufám, že tyto eh, průběžné kontakty umožňují dostatečně informovat parlament, eh, průběžně aktuálně vás informovat o výsledcích auditu, které provádíme. Situace, pokud jde o klíčové výsledkové ukazatele, tak ta je skutečně pozitivní. Eh, naše zprávy vykazují vysokou míru akceptování našich doporučení. Pokud jde o mediální pokrytí našich činností v roce 2017, i to bylo dobré. Já myslím, že jsme takto umožnili přiblížit se evropským občanům. Dále bych chtěla říci, že střední doba vydávání eh, zvláštních zpráv to je 14,6 měsíce, je to zlepšení. Ehm, nicméně víme, že finanční nařízení vyžaduje 13 měsíců, takže ještě budeme muset eh, na této lhůtě zapracovat. Náš eh, eh, účetní dvůr je také v pravidelném kontaktu s akademickou obcí, abychom zvýšili povědomí našich auditorů v odborných oblastech, zejména pokud jde o mladé členy. Také jsme spustili celou řadu různých iniciativ eh, společně s evropskými univerzitami právě v roce 2017. Dále bych chtěl říci, eh, že počet žen, které jsou v manažerských eh, pozicích, to znamená na úrovni ředitelů, tuto chvíli je 37 eh, Jsme si vědomi toho, že tady ještě nadále přetrvává nerovnováha, zejména potom v oblasti mm, eh, přímo auditorské práce a je evidentní, že musíme dále pracovat v maximální možné míře na zlepšení situace. Dále bych chtěl říci, že v nedávné době v rámci nového plánu rovných příležitostí jsme se stanovili kvotu ve výši 40% pro všechny manažerské pozice, které bychom chtěli, aby eh, obsadili ženy. Účetní dvůr řídí své finanční prostředky velice přísně. Teď několik ukazatelů. My jsme dokončili snížení o 5%, pokud jde o personál. Pokud jde o e, rozpočet, i tam došlo k seškrtání. Pokud jde o interní auditorské zprávy, ty, tyto výsledky potvrzují. Také jsme zlepšili bezpečnost na našich e, výpočetních systémů i personálu. Máme nižší environmentální dopad v rámci EMAS, takže celkově vzato v roce 2017 Evropský účetní dvůr splnil své poslání, pomáhal Evropskému parlamentu přispívat e, k ke správnému eh, řízení účetnictví a také se nám podařilo skonsolidovat organizační reformu, kterou jsme zahájili v nedávné době, tak abychom se vypořádali se novými finančními politikami v oblasti výdajů a uplatnili nové nástroje na řízení eh, výdajů. Naše výroční zpráva o činnosti potvrzuje tyto informace, je vám dána k dispozici. Vyplnili jsme také váš eh, dotazník. Snažili jsme se o maximální pečlivost, ale pochopitelně, pokud tomu máte nějaké doplňující otázky, jsme vám k dispozici. Congratulations. Gratuluji, stihla jste to přesně pod pět minut. A nyní paní Ayala Sender, naše zpravodajka. Děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji za vystoupení já nahrazuji opět pana Kona, který tady ze zdravotních důvodů nemůže být. Takže nejprve jeho otázky. Předně sleduje pečlivě vyjednávání eh, s Olafem, které probíhá a také eh, s pokud jde o jednání ohledně nového eh, evropského žalobce. Nebudeme teď zabíhat do těch konkrétních případů, které budeme řešit v lednu při tom slyšení. Přesto by nás zajímalo, pokud jde o tu eh, situaci, tedy která nastala, zda došlo k nějakému zlepšení, zda se více zaobíráte otázkami misí vašich auditorů, jednotlivých členů, zda máte nějaký kalendář eh, pro přeskum misí. My samozřejmě sledujeme tuto problematiku s velikým zájmem. Dále jste hovořil o problému rovnosti mužů a žen, zejména pokud jde o jmenování eh, do nejvyšších funkcí. Ano, víme, že jste vyvinuli určité úsilí, přesto byste se měli dále pokusit eh, pokračovat eh, v nastaveném směru a nastavit si jasný postup, který povede ke zlepšení. Například při každém jmenování střídat eh, muže a ženy tak, aby jsme dosáhli postupně 50% zastoupení žen. Jinak souhlasím eh, s tím, co jste říkal ohledně využívání konkrétních nástrojů pro dosažení kvóty stoupení žen. Vy jste hovořil o kvótě 40 Já věřím, že bude možné toho dosáhnout, ale naším cílem by mělo být 50 eh, a také potřeba mít nastavené rozumné lhuty. Dále Zde hovořil eh, o, o tom, nebo ve svých eh, záznamech eh, máte milion eur vyčleněno na spolupráci s externími odborníky. Nebylo by lepší využít? Ovšem v tomto případě ty prostředky na to, že byste si ty odborné znalosti, například pro tu oblast bankovnictví, o které se tady konkrétně zmiňujete, že byste si tyto odborné znalosti a odborníky vlastně vychovávali interně. A poslední věc, střed zájmu. My jsme zaznamenali tuto problematiku, zejména pokud jde o volbu některých členů. Došlo k určitým osobním eh, rozhodnutím při volbě členů. Já jsem informována minimálně o dvou podobných eh, případech. Možná, že by tady byly případy další, takže se chci pana generálního tajemníka zeptat, do jaké míry si myslí, že Evropský účetní dvůr řeší tyto případy tak, aby neexistoval nejmenší stín pochybnosti ohledně střetu zájmů mezi jejich eh, členy do budoucna a samozřejmě v maximální míře objasnit eh, všechny minulé případy, protože toto je velice citlivá záležitost vzhledem tomu, že se eh, pohybujeme mm, eh, v problematice mm, finanční, rozpočtové, takže si myslím, že tady musí být vždy naprostá nestranost všech zainteresovaných, protože Jinak možná, že by bylo dobré zvážit také větší mobilitu mezi členy Evropského účetního dvora aby nedocházelo k nějaké výhradní eh, specializaci a tím pádem k ohrožení nestranosti. Thank you. Uh, Děkuji. Pane generální tajníku, chcete zareagovat? Ano, pokud jde o otázku OLAFu a dohodu, tak tady už je to v pokročilém stádiu. Já bych především ovšem chtěl říci, Eh, že i před tou novou dohodou, kterou teď eh, připravujeme k podpisu a zakrátko k tomu jistě dojde, vztahy, pokud jde o spolupráci s OLAFem, fungovaly zcela standardním způsobem. Například nedávno jsme eh, znovu spustili takzvané společné vzdělávací dny. Je to takový seminář výměny o um, praxí osvědčených postupů a budeme v tom pokračovat i v příštím roce. Ta dohoda, o které jsem mluvili, je už v podstatě hotová. Je tam několik eh, slabých míst, které ještě musíme eh, upřesnit, eh, zejména pokud jde o roli evropského žalobce. To tomu věnujeme velikou pozornost, protože to samozřejmě bude mít obrovský dopad na práci OLAFu a také i na způsob eh, komunikace případů eh, v oblasti podvodů ze strany Evropského účetního dvora. Takže Až bude ta dohoda hotová, tak eh, samozřejmě ji dáme k dispozici Evropské komisi a i vy budete mít možnost vše do hloubky probrat, pokud jde o naše vztahy s Olafem i s Evropským žalobcem. Já jenom doufám, že se velice dobře podaří eh, nastavit eh, rozsah pravomocí evropského žalobce. Pokud jde o ten konkrétní případ jednoho našeho člena, aniž bych tedy zabíhal do jakýchkoliv podrobností, protože, jak už předeslal pan předseda, budeme se tomu věnovat 29. ledna, chtěl bych říci, že v roce 2016 Evropský účetní dvůr přijal několik opatření, aby posílil používání vozidel, řidičů a tak dále. Zejména potom v roce 2018 používání eh, různých eh, prostředků pro mise členů, eh, zejména potom od začátku roku 2018. Toto vše jsme delegovali na generálního tajemníka, takže teď veškeré mise členů jsou zapracovány do stejného kontrolního systému jako zbytek všech misí. To znamená, že i tyto mise musí splňovat veškeré požadavky ex ante i ex post eh, na všechny mise. Takže chci říci, že i ty mise členů už spadají do tohoto všeobecného systému. Eh, máme teď na to speciální tým a věříme, že celý kontrolní systém díky tomu bude mnohem silnější. Eh, budeme tedy schopni prověřit a zkontrolovat mnohem větší vzorek než eh, dříve. Také bych chtěl říci, že zpráva OLAFu nehovoří o systémových případech, eh, které by se týkaly Evropského účetního dvora, ale o jednom konkrétním izolovaném případu. A pokud jde o otázku rovnosti příležitostí, tak eh, ta 40% kvota, já bych tomu chtěl říci, že už těch 40% je dosaženo v některých eh, třeba eh, překladatelských nebo eh, administrativních oddělených. Někde už to samozřejmě není až tak vysoko, ale opravdu v některých oddělených je to dokonce přes 50%, ale největší problémy máme právě v tom auditu. Naše výpočty jsou samozřejmě pouze přibližné, protože vycházejí z celé řady hypotéz, jako odchod do důchodu a tak podobně. A vždy samozřejmě eh, rozhodujeme také na základě eh, zásluh. Eh, to není možné opomenout, ale my věříme, že ta kvota bude mm, dosažena. Pokud jde o řešení případů v bankovnictví, tak tady Evropský účetní dvůr mm, se snaží držet krok s vývojem a proto se snažíme navyšovat interně odborné znalosti našich úředníků a proto pochopitelně potřebujeme zajistit určité vzdělávání eh, při práci, protože problematika řešení eh, případů eh, bank, to je komplikovaná věc, navíc těch případů nebylo zatím tolik a nenajdete ani dostatečný počet odborníků. Navíc většina odborníků, pokud už existují, tak dávají přednost logicky tomu, že budou pracovat v Evropské centrální bance. Proto jsme měli takový problém mm, najmout eh, odborníky. Najali jsme jednoho, eh, Samozřejmě nezapomínáme na interní vzdělávání, ale pokud eh, se vyskytne takový případ, budeme muset zcela jistě využít odborníků externích. Ale pochopitelně nezapomínáme na tu potřebu interního vzdělávání. Pokud jde o střed zájmů, tak já bych chtěl eh, říci, že neznám ty konkrétní případy, o kterých jste hovořila vy nebo naznačovala. Eh, samozřejmě, že všichni naši členové musí předložit prohlášení o svých zájmech, eh, to přeskoumá předseda účetního dvora, musí dodržovat etický kodex. Ano, byl případ jednou, kdy jeden z našich členů se domníval, že může být ve střetu zájmu a nakonec se z příslušného auditu stáhnul, takže ten náš vnitřní mechanismus takto zafungoval zcela standardním způsobem. Pokud ovšem máte nějaké konkrétní případy, tak eh, jsme pochopitelně k dispozici a můžeme o tom diskutovat. Uh, thank you. Uh. Děkuji, pane generální tajemníku. A nyní přecházíme ke stínovým zpravodajům. Každý dostane dvě minuty a nejprve pan Sala Franka. Děkuji. My jsme viděli a s uspokojením jsme zaznamenali, že v roce 2017 eh, délka eh, jednoho auditu byla 14,6 měsíců. To je nejkratší interval od, eh, v té poslední době, ale my bychom se rádi dostali na těch 13 eh, měsíců. Předtím to bylo 16 měsíců, takže vy jste to v podstatě o dva měsíce zkrátili, což je samozřejmě pozitivní vývoj, ale je potřeba se dostat na těch 13 měsíců, jak o tom hovoří finanční nařízení. V roce 2017 eh, jste 65 svých zvláštních eh, zpráv publikovali v rámci té stanovené lhuty. Přesto přeze všechno bych chtěl mm, se vrátit k jedné otázce z toho dotazníku, kde jste podle mě uspokojivě neodpověděli. Je to druhá otázka týkající se těch sociálních sítí, kde neuvádíte informace o, o občanech eh, a subjektech, které vás eh, sledují, abychom měli komplexnější představu. A pokud jde o 15. otázku, kde žádáme informace o placených činnostech, tak tady žádné částky neuvádíte. A pokud jde o otázku 33, tak tady říkáte, že jste si externě zadali činnosti, abyste um, kompenzovali personální škrty, ale ne píšete, o co konkrétně se jednalo. A pokud jde o otázku 37, tady je snížení eh, odpadu, eh, ale já tady nevidím žádné zlepšení oproti eh, roku 2014 eh, nebo v tom období, které předcházelo roku 2017 do roku 2014. Děkuji a nyní další stínový zpravodaj pan Klinc. Takže vy hovoříte o takzvaném eh, projektu pro bezpečné pracoviště. Ehm, stálo to asi 7 milionů eur mě by zajímalo, co tenhle ten projekt zajišťuje a jestli to je něco eh, výjimečného, nebo jestli se to bude v příštím roce opakovat. Kromě toho mě zajímá, zda existují vztahy mezi Evropským účetním dvorem a vnitrostátními účetními dvory a jaké jsou tyto vztahy. jestli eh, tedy mohou existovat jako nějaká platforma, která zpřístupňuje eh, jednotlivým zemím eh, osvědčené postupy. Děkuji také za to, že jste aktivně podpořili přání parlamentu urychlit proces udělování absolutoria, takže příští rok to proběhne tedy rychleji a budeme moci dodržet nový cestovní plán. Děkuji. Děkuji, pan Javor. Děkuji. Já už jsem trošku eh, smáčkl své otázky do, ke eh, oběma bodům k jednomu, tedy do jednoho, ale ještě se tedy mm, vrátím k tomu. Ano, vím, že budeme mít to zasedání v lednu, ale pane Garcio, vy jste eh, to brali jako jednotlivý případ a ne systémový problém. A já tedy si nejsem jistý, že ta vaše odpověď je uspokojivá. Eh, jednou jsme měli tedy systémovou kontrolu eh, všech členů EKA, eh, nebo respektive pokud budeme mít takovou tu systémovou kontrolu a ta dojde k ve stejnému závěru jako vy, tak já s tím budu souhlasit a přijmu to. Ale dokud ji nebudeme mít, dokud, do posud tedy, vás musím požádat právě o to, abyste postupovali v tímto směrem, abyste provedli a prováděli systémové kontroly všech členů EKA, tedy účetního dvora. Děkuji, pan De Jong. Žádné dotačné otázky, děkuji. Děkuji mnohokrát. Dobrá, Pane eh, generální tajemníku, můžete poskytnout odpovědi? Ano, začnu tou otázkou o sociálních sítích. Pokud jde o Twitter, máme eh, přes 10 eh, tisíc přes 800 sledovatelů máme na YouTube, na Facebooku také kolem 10 tisíc. Samozřejmě vám to můžeme podat i písemně. A pokud jde o ty další otázky, tak byla tady ta otázka, která se týkala, eh, to je patnáctá otázka ohledně těch úředníků, kteří pobírají eh, plat, eh, tak my jsme tady nedostávali mm, žádné konkrétní odměny. Byl tam jeden případ úředníka, který se podílel na volebním výboru nebo eh, jako pracovník v rámci EPSA při konkurzech, tak potom jsme mu samozřejmě platili hotel nebo dopravu do Bruselu nebo do Lucemburka. Pokud jde o otázku 33, to jsou ty úkoly, které jsme decentralizovali, anebo kde jde o ten Payment Master Office, tak tady jsme převedli některé funkce, například řízení plateb nebo řízení misí. To jsou úkoly, které nejsou přímo eh, provázané s činnostmi Evropského účetního dvora, tak pro ty používáme informační systémy v rámci spolupráce mezi institucemi, tedy buď to s komisí nebo s parlamentem. A sem spadá mm, i ta eh, kancelář, která eh, řídí platby našich eh, členů. Takže to je zcela standardní mm, postup. V jednom případě jsme před dvěma lety přesunuli jedno pracovní místo, eh, což se nám pak promítlo ve snížení administrativních nákladů a my jsme si mohli ponechat potřebný počet pracovních míst v oblasti auditu, což je pro nás ta klíčová oblast. Pokud jde o otázku 37, tak Evropský účetní dvůr byl velice pečlivý, pokud jde o dosažení toho certifikátu EMAS. To samozřejmě vyžaduje obrovské množství přípravné práce a především to vyžaduje, že dodržujete pak ty standardy e, i do budoucna a nebo je ještě dále zlepšujete ty jednotlivé ukazatele. My máme samozřejmě mnohem podrobnější informace ke EMASu a můžeme je dát vašemu výboru k dispozici a já věřím, že tam najdete všechny ty podrobnosti o opatřeních a ukazatelích, které vás zajímají. V tuto chvíli pokračujeme ve všech těch spuštěných iniciativách. Jde nám o to, abychom maximálně snížili například obla, objem plastového odpadu v naší instituce. Už jsme provedli i první hodnocení a ukazuje se, že se nám podařilo skutečně dosáhnout v této oblasti velkého zlepšení. Pokud jde o Secure Place, eh, pokud jde o tento projekt, eh, tak tam máme nastavené výdaje, které jsme věnovali na budování bezpečnostního perimetru kolem našich budov a vybudování akreditačního centra, které je umístěno mimo samotnou budovu účetního dvora. My jsme tedy provedli tyto práce. Eh, k tomu jsme si provedli audit, využili jsme policejního týmu eh, ze Španělska a z Lucemburska a také odborníků z Interpolu, mm, protože i oni provedli v jiných institucích, například eh, v Evropském soudním dvoře v Lucembursku, podobné práce. Také jsme instalovali kamerový systém, takže v podstatě eh, to je obsah toho projektu. Zda tam byla nějaká slabá místa, nějaké nedostatky, a ano, týká se to například interního megafonu, mikrofonu prostě toho rozhlasového systému, který se používá v případě požáru nebo nějakého problému. Ale to byl skutečně jednorázový výdaj. Pokud jde o spolupráci s eh, účetními eh, dvory v členských státech, to je řízeno smlouvou. My provádíme své audity většinou právě v členských státech, to je samozřejmé a tím pádem musíme spolupracovat i s místními účetními dvory. Máme velice dobře běžící systém spolupráce. Eh, jednou ročně se setkáváme s předsedy vnitrostátních účetních dvorů, eh, každé dva roky je to v Lucembursku, také máme různé pracovní a kontaktní skupiny. v rámci této sítě spolupráce, kdy se věnujeme různým problémům, ať už jde o výměnu osvědčených postupů nebo o vzdělávání. Také fungují výměny mezi odborníky, eh, kdy takto si vyměňujeme odborníky a úředníky s vnitrostátními účetními dvory. Na závěr ta otázka pana Javora, pokud jde o povahu mm, systémovou či nesystémovou povahu těch problémů. Tak pokud jde o ten případ eh, Olafu, nebo pokud jde o tu zprávu Olafu, ten, ta zpráva Olafu vůbec nehovoří o tom, že by eh, naše problémy měly jakkoliv systémovou povahu. Nicméně, jak řekl pan Lenem, probíhá audit nebo proběhne audit, který prověří fungování starého systému i systému nového. A já věřím, že pan Lene vám následně bude moci podat přesné informace o výsledku tohoto auditu, jakmile bude hotový. Děkuji. Uh, Děkuji, pane generální tajemníku, za vaše velmi efektivní odpovědi. A za nabídku poskytnout více informací kolegům, pokud je budou potřebovat. Čekají nás ještě zbývající čtyři instituce, vezmeme si je dohromady. Každý generální tajemník eh, od, vlastně dostane pět minut na své úvodní připomínky. Začneme hospodářským sociálním výborem a pan Brunety má slovo. Merci, monsieur le président. Alors, Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že práce našeho výboru v roce 2017 odpovídala legislativnímu mandátu. Náš eh, výbor přijal více než 500 stanovisek a zpráv. Syntezivněla se také práce v oblasti komunikace, zejména komunikace s dalšími institucemi, eh, kde šlo o to, jak co nejvíce zvýšit náš vliv na místní úrovni, tedy se združeními zaměstnanců, zaměstnavatelů a tak dále. Dále jsme vyvinuli výrazné aktivity v rámci kampaně Going Local, což jsou aktivity našich členů ve členských státech, kteří eh, chtějí eh, navázat kontakt s občanskou společností. Několik konkrétních příkladů. Například proběhla konzultace s komisí v rámci teda o bílé knize. Eh, těch konzultací se zúčastnilo více než tisíc eh, různých eh, aktérů. Dále šlo o aktivity v rámci evropského semestru a sociálního pilíře. A další velmi důležitý prvek bylo vytvoření společně s komisí platformy k stabilnímu zaměstnávání, to se také týkalo naší legislativní práce. A dále v oblasti komunikace došlo k výraznému nárůstu naší činnosti na Twitteru a na Facebooku o 20 nebo 24 Máme přibližně 30 eh, tisíc uživatelů Máme také velmi dobré výsledky v oblasti eh, vytížení zaměstnanců. Máme vytíženost asi 96 a jsme také spokojeni s tím, že účastní účetní dvůr za rok 2017 neměl žádné eh, připomínky k eh, provádění našeho rozpočtu. Několik slov k zaměstnancům v roce 2017 jsme dokončili ten proces snižování eh, zaměstnanců o 1%, což byl výsledek meziinstitucionální dohody. Došlo i k některým převodům eh, ve prospěch eh, parlamentu, to bylo v oblasti vědy a výzkumu. A co se týče rovnosti pohlaví, což je věc, která nám také leží na srdci, tady také došlo ke zlepšení výsledku a máme 50% žen eh, v tom vysokém vedení a více než 50% v tom středním managementu. Dále došlo k podpisu o dohody o spolupráci s Evropským parlamentem, na základě toho, co bylo už přijato v roce 2013, takže jsme v kontaktu s jednotlivými výbory a máme také vynikající bilaterální vztahy mezi zpravodaji u obou institucí. Spolupráce s výborem regionu také pokračuje. I v roce 2017 byla vyhodnocena tato spolupráce, což znamená například společné využívání informačních zdrojů, budovy, překladatelů. To všechno znamená značné úspory eh, peněz daňových poplatníků. A ty podrobnosti k tomu můžete najít v odpovědích na dotazník. Eh, máme tady ale několik eh, oblastí nepokojní. Musíme provést eh, značnou investici v oblasti informačních systémů, to bude představovat 3 našeho rozpočtu. A další eh, zdroj znepokojení je dostupnost budov a sálů jednacích. A my s komisí teď eh, pracujeme na tom, aby byla zajištěna budova Van Merlan i poté, co vyprší její nájem v roce 2020. A dále, pane předsedo, dovolte ještě, abych řekl několik slov k otázce obtěžování. Vím, že k tomu kolují určité články a informace. Chci vám říci, že naše instituce e, toto bere velmi vážně. Chtěl bych odkázat na iniciativu našich členů, ale také předsedů e, skupin. To je iniciativa, která by měla velmi brzy vést k e, systému prevence obrany před tímto jevem v rámci administrativy. Již eh, dva roky máme aktivní politiku proti obtěžování, máme systém ochrany oznamovatelů těchto případů a mohu tedy formálně popřít, že by kdokoliv v naší administrativě bránil eh, osobám, které upozorňují tyto případy, se vyjádřit. Naopak spíše je k tomu vyzýváme a nabízíme pomoc všem, kteří eh, se potýkají s těmito problémy na pracovišti a mm, žádáme, aby se přihlásili v roce 2018. Eh, došlo k eh, takovému případu, nemohu vám o tom uvést podrobnosti, protože je to důvěrný případ. My snažíme chránit tyto kolegy, také statut, mm, který máme, nám ukládá tu povinnost jednat v těchto případech. Nabízíme psychologickou, lékařskou eh, péči a nevylučujeme žádnou další možnost. Jde o eh, respekt, důstojnost na pracovišti, to jsou hodnoty, které naše, kterým naše instituce přisuzuje největší možnou váhu. Děkuji mnohokrát a nyní výbor regionů a generální tajemník pan Borinek. Thank you, uh, Mr. Uh, Děkuji. Pane předsedo, dobré dopoledne vám všem, poslancům a poslankyním i paní zpravodajce Eva Sanders. Um, chci zde hovořit o třech hlavních bodech. Za prvé, Příprava volebního roku 2019. S přípravou jsme začali už v roce 2017. Potom máme zprávu o, nebo dohodu o spolupráci s výborem pro hospodářské sociální věci a s Evropským parlamentem. V tomto roce završíme pět let, respektive únoru 2019 nás čeká eh, páté výročí. A za třetí eh, chci poskytnout vyhlídky na eh, spolupráci v následujícím období. Takže co jsme začali připravovat v roce 2017 pro evropské volby v roce 2019? Už šest měsíců, tedy teď Nás za šest měsíců čekají evropské volby. Pan Tajany řekl, že to je o místní demokracie a evropské demokracii, že zde jde o aliance nebo nějaké spojení všech demokraticky zvolených. Tady jde tedy o dosažení institucionální synergie, jak na politické, tak eh, administrativní úrovni. Na základě interinstitucionální kampaně, kterou představil eh, pan Balkas, ehm, jako, výbor regionu je významným partnerem i pro vás v nadcházejících volbách a my eh, tedy eh, toto všechno propagujeme i prostřednictvím sociálních médií. Eh, důležitý, něco důležitého, co podporujeme, je taky dialog s občany. A máme kdy, nebo mohli jsme zorganizovat 180 takovýchto dialogů s občany v roce 2018 ve všech členských zemích. Kromě toho máme také aplikaci eh, o Evropě, kde vlastně můžeme oslovit asi 40 tisíc lidí, nebo doposud jsme oslovili 40 tisíc lidí. Eh, zejména se obracíme na mladé lidi, eh, prv, prvovoliče, kteří k volbám půjdou poprvé. Spolu s Evropským parlamentem jsme v roce 2017 a 2018 eh, zorganizovali Europcom. To je největší komunikační událost v Bruselu a takto jsme opravdu vytvořili alianci skupiny 1500 decentralizovaných komunikátorů, kteří takto komunikují s evropskými občany eh, na podporu evropského projektu. Svou práci ještě zintenzivní v následujících měsících. E, za druhé, synergie v komunikacích. Zase to vychází z naší dohody o spolupráci. V únoru nás tedy čeká to páté výročí. E, něco k provozním detailům. Máme tedy specializované výbory a naši spravodajové eh, zlepšili kvantitu i kvalitu své práce. V klíčových složkách máme zde tedy dlouhodobou eh, strategickou práci, eh, která je předkládána mm, na čas. Mm, obrovsky důležité pro nás tedy MFF, víceletý finanční rád, 1,3 HDP, které jste nám přiklepli a Mm, to potom má mm, také dopad i v eh, našich hlavních městech, regionech. Eh, vede to vlastně k jakési kohezní alianci, eh, procesu vytváření této aliance a Asi nejdůležitější věc je, že se nám podařilo podpořit zase solidaritu mezi regiony a soudržnost. Regionální projekty, které probíhají, jsou obrovsky významné pro naše občany. Protože občané se často e, ptají, co pro nás Evropa dělá. E, nyní máme také vlastně jasnou výkonnostní bilanci, kterou jste nám dali a my jsme tedy zavázáni těmto e, procesům, chceme spolu s vámi vytvořit holistickou spolupráci všech projektů. Jenom tedy stručně ty vyhlídky do budoucna spolu s vámi. Eh, chceme posílit znovu ten eh, dialog s občany Na druhé straně eh, chceme spolupracovat s místními a regionálními orgány. To je tedy vyhlídka do budoucna. Těšíme se v budoucnosti na společnou spolupráci a eh, mnohokrát vám děkuji za pozornost a těším se, že odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Paní Danielo eh, za ombudsmana, prosím. Děkuji. Je mi ctí, že zde mohu hovořit jménem ombudsmana poprvé od převzetí funkce eh, v září tohoto roku. Eh, zaprvé vás chci informovat o vývoji týkající se eh, klíčových aktivit, které se neustále rozšiřují Potom přejdu na vnitřní záležitosti, tedy naši snahu zlepšit eh, efektivitu a účinnost našich kanceláří. Takže k těm klíčovým aktivitám v roce 2017 Implementujeme ombudsmanovou strategii tak, abychom dosáhli větší relevantnosti a viditelnosti tohoto úřadu v zájmu evropských občanů a zejména tedy jejich práva eh, dobrat se, eh, dočkat se nápravy, eh, pokud nejde k nějakému pochybení na evropské úrovni. V roce 2017 um, ehm, se eh, stále více lidí začalo zajímat o sociální média eh, ombudsmana, zejména tedy jej následuje stále více lidí na Twitteru. My se obracíme na takzvané multiplikátory, kteří nám pomůžou eh, předávat naše eh, poselství eh, širšímu publiku. Tohle to všechno tedy souvisí s tou zlepšenou zviditelností a tím vlastně to potom vedlo i k tomu, že jsme obdrželi více stížností, více žádostí o vyšetření a rozsah těchto vyšetřování ehm, je velmi různorodý. Pár jich tady tedy nyní uvedu. Ukončení neplacených stáží na eh, Evropské vnější službě to vlastně následovalo po, po té, co eh, podal stížnost mladý rakouský stážista, který eh, takto eh, neplaceně pracoval. Pak jsme třeba měli stížnost španělských občanů poskytování mm, bezpečno, tedy informací ze strany agentury pro bezpečnost potravin. Tady jde zejména o geneticky modifikované eh, potraviny. Eh, na to podala stížnost francouzská asociace. Co se týče strategické práce, otevíráme strategická vyšetřování ohledně důležitých témat. Zmíním tři. Strategická vyšetřování, zodpovědnost legislativní práce rady, eh, dostupnost Um, webových stránek pro osoby s postiženími, Evropská agentura pro léčiva a nakládání s jednotlivými mm, eh, výrobci léku předtím, než předloží žádost o eh, autorizaci eh, uvedení na trh. To jsou takzvané pre-submissions. A potom schoda institucí s předkládanými doporučeními eh, ombudsmana eh, byla 85 v minulém roce. Vnitřní záležitosti, jak se snažíme zlepšovat efektivnost a účinnost, které považujeme za zásadně důležité pro zvýšení kapacity, abychom mohli eh, rozšířit svůj core business. V roce 2017 jsme implementovali rozpočet na 95 Ombudsman přijal komplexní politický rámec pro lidské zdroje a začal rozvíjet řadu příslušných politik. Zejména důrazním politiku pro ochranu před eh, obtěžováním. Ombudsman má nulovou toleranci vůči obtěžování a sexuálnímu obtěžování. V roce 2018 jmenoval etické úředníky e, a také výbor, e, který se zaměřuje na školení všech zaměstnanců ohledně prevence obtěžování, zejména tedy tím povinným školením pro všechno, všechny e, manažery. To je obrovsky důležité. Ombudsman také zdůrazňuje genderovou vyváženost. My tedy tuto vyváženost máme, jak na, management, na managementu, tak eh, v, co se týče zaměstnanců. Také chci zdůraznit zlepšenou efektivnost eh, nakládání s stížnostmi. To je taky na základě nových eh, implementujících opatření, které vstoupily v platnost v roce 2016. Eh, nakládání eh, se stížnostmi občanů ehm, co nejrychleji je klíčovou prioritou. Snížili jsme počet ehm, 330 dní, které byly potřeba na projednání stížnosti, na 160 dní. V roce 2017 jsme uzavřeli 20, 57 ehm, všech ehm, vyšetřování do 6 měsíců. Opravdu jsme, takto jsme vlastně překročili i klíčové ukazatele a cíle, které jsme si stanovali. To bylo tedy v roce 2017 a pozitivní trend pokračuje i v roce 2018. A v únoru tohoto roku, poté co jsme odstartovali eh, zkušební chod, eh, jsme nastartovali urychlené řízení, tak abychom projednali ehm, dokumenty co nejrychleji. Ještě si to znovu zhodnotíme po roce a potom vám podáme další zprávu. Na závěr vás chci informovat, že jsme dostali tedy cenu za dobrou zprávu v roce 2017 a v roce 2019 jsme tedy nastartovali nové řízení za te, pro takovouto cenu a Eh, udělení cen proběhne v červnu 2019, takže doufáme, že dostaneme řadu žádostí a nominací ze strany institucí. A já vám děkuji za pozornost. Eh, eh, děkuji a na závěr je tady pan Naves z úřadu ochránce osobních údajů. Děkuji, pane předsedo, já jsem rád, že mohu vystoupit jménem našeho úřadu. Máme tady paní Marian Sanchez Lopez, která má na starosti eh, zaměstnance a finanční otázky a my hlavně jí vděčíme eh, za to, že u nás vše funguje tak, jak má. My jsme asi nejmenším úřadem dnes, takže se pokusím o to nejstručnější vyjádření. To, že jsme velmi malý úřad, neznamená, že naše rozpočtovou odpovědnost nebereme stejně vážně jako ostatní máme systém řízení, finančního také řízení v našem úřadu, máme za úkol hlavně dohlížet na právu osobních údajů v Evropské unii nebo v evropských institucích, chceme vést příkladem a e, Víme také, že má vstupnout platnost nové nařízení eh, za několik eh, dní, 11. prosince, a bude potřeba zajišťovat soulad s tímto nařízením, protože to je důležitá věc pro naše občany. Dále poskytujeme poradenství eh, zákonodárcům v této oblasti. V roce 2017 jsme například dostali 27 žádostí o konzultace, v roce 2018 už to bylo přes 60 a v neposlední řadě Také sekretariatu konstituci nabízíme službu, která má eh, ověřovat soulad eh, s nařízením GDPR, takže rok 2018 byl velmi náročným rokem. Máme také zvýšenou spolupráci s eh, Europolem, s FBI a připravujeme se na příchod toho nového právního rámce a vytvořili jsme také pracovní skupinu pro Eh, tyto otázky, což byla velká zátěž, jak vidíte z těch informací, které jsme již poskytli zpravodajovi, tak eh, tam jsou všechny potřebné informace k absolutoriu za rok 2016 a do konce roku také provedeme všechna doporučení interních auditorů. A na závěr mohu zopakovat to, co jsem říkal už na úvod, a sice, že naše úkoly bereme velmi vážně a jsme pišní na to, že už sedm let po sobě účetní tvůr za rok 2017 nezhledal eh, žádné problémy v našem účastnictví a ve výkaze naší činnosti. Samozřejmě děkuji vám za pozornost a eh, rád odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám a teď můžeme dát eh, slovo paní Ayala Sender, která je zpravodajkou. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat za všechny prezentace. Pokud jde o ekonomický a sociální výbor, tak chci poděkovat panu Brunetimu, chci mu poblahopřát k tomu, že byl 14. listopadu jmenován novým generálním tajemníkem. Dříve býval odpovědný za rozpočet a personální zdroje. Tak já bych, a teď se přesunul na eh, funkci generálního tajemníka, takže se chci zeptat na volbu nového ředitele pro rozpočet. Dále chci eh, ocenit eh, dobrou koordinaci a spolupráci jak s Evropským parlamentem, zejména v některých velice zajímavých záležitostech, které se týkají sociální problematiky a které mají velice závažný dopad, a rovněž spolupráci s výborem regionu ohledně celé řady doporučení. Je tady jedna věc, která pana Konta znepokojuje. Já ho tedy nahrazuji, to na vysvětlenou. Jde o výdaje na informační systém. Ty výdaje jsou velice nízké, takže se chceme zeptat, čím to je. Dále se pan zpravodaj chce zeptat, zda došlo k nějaké změně, pokud jde o využívání eh, rozpočtu, protože my bychom neradi přiškrcovali některé výdaje eh, s tím, že nakonec eh, by systémy nefungovaly správně a bylo potřeba do ně více investovat. Dále se pan Kon eh, zaměřil na zlepšení, ke kterému došlo, pokud jde o výdaje na mise, pokud jde o finanční zájmy členů, za to tedy děkujeme. Pokud jde o ty výdaje na eh, mise, ty poklesly eh, z 19% na 12%, což je obrovský úspěch. Možná byste k tomu pan Brunety chtěl sám vyjádřit. Jinak etický kodex, kodex chování pro členy a obecně vnitřní stanovy. Vy o tom hovoříte v otázce 51. Já poprosím o podrobnější vysvětlení. Pokud se objeví nějaká stížnost týkající se například obtěžování, tak Mě by zajímalo, jakým způsobem s těmito případy nakládáte, jakým způsobem je řešíte v rámci ekonomického sociálního eh, výboru, s tím, že samozřejmě lidé pocházejí z různých kultur, eh, nicméně je potřeba, aby mm, instituce fungovala eh, jako taková. Takže jakým způsobem přistupujete k těmto případům odlišné administrativní kultury. Pokud jde o otázku 47, vy říkáte, že nenastal žádný takový případ, který by se řešil u OLAFu, ale eh, my jsme dostali informace, které naznačují, že Eh, OLAF zahájil čtyři šetření, takže kdybyste nám mohl vysvětlit tento rozdíl. A poslední věc, pokud jde o nabídku a využívání flexibilních forem práce. Týká se to často žen, které si žádají o možnost flexibilního pracovního režimu, ale velice často jsou to eh, oba dva rodiče, kteří potřebují flexibilitu eh, v zaměstnání, takže kdyby k tomu jste se mohlo vyjádřit. Jinak oceňujeme dobrou spolupráci eh, s dalšími institucemi a chceme poděkovat především za spolupráci s Evropským parlamentem. Tady se chci zeptat, zda nadále pokračuje výměna eh, s parlamentem, pokud jde o pracovníky, personální výměny, zda už se dospělo k nějaké definitivní dohodě. A pokud jde o rovnost příležitostí pro muže a ženy, tady se zdá, že se situace zhoršuje eh, že poklesl počet žen v předních funkcích. Také vidíme nárůst eh, takzvaných smluvních pracovníků oproti předchozímu roku a chceme se zeptat, proč k tomu došlo, zda došlo k úbytku e, takzvaných úředníků a vy se je snažíte tímto způsobem nahradit. A úplně na závěr by nás zajímalo, jakým způsobem budete provádět rozhodnutí Evropského soudního dvora z října 2018. E, pardon. Prosím, pana Brunetyho, aby nám to eh, vysvětlil. A pokud jde o úřad ombudsmana, eh, blahopřejeme paní generální tajemnici. Vítejte. Vidíme, že viditelnost doporučení a činnosti evropského ombudsmana je stále vyšší, dopad vaší práce stále výraznější. Ve vašem úřadu došlo k nárůstu telepráce, práce na dálku a mm, flexibilní pracovní doby. Eh, můžete nám eh, vysvětlit eh, to, jak si vedete vy oproti jiným institucím v této oblasti? Velice dobře si vedete také v oblasti přístupnosti vašeho úřadu pro všechny občany. A na závěr vidíme velký nárůst eh, smluvních eh, pracovníků a stážistů. Je to taková nejistá práce, nebo jsou to nejist, méně jisté pracovní eh, smlouvy a chceme se zeptat, proč k tomu došlo za kvůli poklesu pracovníků na stále smlouvy. A pokud jde o inspektora ochrany údajů, tak eh, pozitivně vnímáme nárůst v rozpočtu eh, vzhledem k novým funkcím a k novým úkolům v oblasti ochrany údajů s tím, že vidíme, že Evropa je ve vedoucím postavení globálně, pokud jde o ochranu údajů, narostly úkoly v souvislosti s GDPR. Dále se vás ovšem chceme zeptat, eh, zda jste schopni se s tímto nárůstem rozpočtu vypořádat eh, se všemi stanovenými úkoly vznikl, eh, vznikla takzvaná Evropa, Evropská rada pro ochranu údajů. Eh, vy s ní spolupracujete, eh, sdílíte sekretariát, takže ještě kdybyste se zmínil o této spolupráci. A poslední věc, to je transparentnost misí. A tady bych také poprosila o doplnění. Thank you. Let's move. Děkuji, můžeme hned eh, přejít ke stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří eh, budou mít nějaké otázky. Nejprve na dvě minuty pan Sala Franka. Děkuji. Já bych chtěl eh, říci, že pokud jde o výbor regionu a ekonomický, hospodářský a sociální výbor, tak že tam narostl počet eh, zpráv eh, i jednání, je tam silná spolupráce s Evropským parlamentem. Přesto mám několik doplňujících otázek. Eh, je tam míra provádění rozpočtu snížena z 97% na 96% mezi lety 2016 a 2017. Můžete nám prosím vysvětlit tento pokles? Pokud jde o otázku 10 ohledně dopadu Brexitu, tak vy tam neuvádíte žádná konkrétní eh, čísla. Zdá se, že tedy um, nepředpokládáte žádné mm, problémy, ale já si myslím, že bylo dobré, kdybyste ty um, dopady vysvětlil. Stejně chci požádat eh, o upřesnění k otázce číslo 3. Další otázka. Energetická účinnost pro oba dva výbory. Eh, je tady jedno číslo dohromady. Já myslím, že by bylo dobré to číslo energetické účinnosti uvádět eh, samostatně pro výbor regionu a hospodářské sociální vývoj. Výbor. Potom otázka 29 eh, ohledně práce na dálku. Můžete opět rozlišit údaje na muže a ženy? abychom měli jasnější eh, představu. A pokud jde o inspektora údajů, tak eh, říkáte, že nemáte technické možnosti pro to, abyste zaznamenávali nemocenskou. Říkáte, že vše vedete manuálně, ale že plánujete zavést eh, stejný systém, který používá Evropská komise. Já se chci zeptat, na jaké obtíže narážíte při implementaci nějakého automatizovaného systému. Děkuji, pan Klinc. Děkuji. Otázka je na Evropské hospodářské sociální výbor, nebo to už vlastně položila moje kolegyně Ayla Sender. Co se týče výboru regionů, jde o dopady Brexitu. Eh, na to byl vyčleněno eh, vyčlenit určité prostředky na příští rok a na ten následující rok. Mě by zajímalo, jak přesně tyto konkrétní částky byly vypočítány. A potom mám otázku na pracovní podmínky, které jsou posuzovány negativně ze strany zaměstnanců. Možná, že byste mohli to vyjasnit. A potom mám jeden konkrétní eh, případ Roberta McCoye, který pracoval na tomto výboru dlouhá léta, odešel na základě tlaku vedení, potom eh, proběhlo několik eh, žalob a nedávno eh, Mekoj vyhrál už po třetí u soudu a přesto výbor regionu není ochoten ho, eh, se k tomu postavit, tak jak by bylo možné očekávat, tedy omluvit se mu a přisoudit mu eh, statut whistleblowera a chci se ptat, eh, jaký je ten poslední postoj výboru a jak s tím chcete naložit. A teď k úřadu veřejné ochránkyně práv. Tam jde o její časté cesty, jak časté jsou, je možné vypočítat ty náklady na cestování a potom eh, k tomu úřadu na ochranu osobních údajů. Tady jde o nějaké reklamní eh, materiály ve výši 60 tisíc euro. Co jsou to přesně za materiály a komu se vyplácejí tyto prostředky? Pan de Jong. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu procesní věc. Chtěl bych, aby sekretariát si zaznamenal, že by bylo dobře debatovat o průběhu eh, této schůze. Nemáme na to dostatek času, bylo by dobře to prodiskutovat na zasedání koordinátorů. A dovolte, abych se tedy omezil na mm, výbor regionu, hospodářský sociální výbor, dva aspekty, viditelnost a efektivnost. Co se týče té viditelnosti, tak vidím, že tady je velká snaha a hodně energie věnovaná na to, aby ta viditelnost se zlepšila, ale i tak mám několik otázek. Možná, že by bylo dobře, kdybyste písemně mohli podrobně odpovědět eh, eh, s ohledem na, ty, na tu kampaň, na ty akce Go Local. A potom mě zajímalo, co SCV a výbor regionu nabízejí občanům, kteří eh, navštíví Brusel. že <clears throat> jsme tady to, že eh, třeba Evropský parlament se čím dál tím více stává turistickou destinací, takže úspěšně <clears throat> nabízí služby v této oblasti, ale co nabízejí výbor regionu a hospodářský sociální výbor, aby také přilákali občany, kteří navštíví Brusel. Potom eh, výbor regionu 20 dialogů eh, v regionech, to je v pořádku, ale všechno, co organizovala komise, takže jakou přidanou hodnotou tam poskytnul výbor regionu. A pokud možné, tak bych rád měl tyto informace písemně. Potom k efektivnosti. Tady vidíme, že SCB má výkonnostní indikátory, výbor regionu ne, tam se čistě říká, že eh, to je administrativní práce, že nemůžete mít výkonnostní indikátory, takže proč se to tak liší? A zajímalo by mě tedy, jak to vnímá ESCV a jaké má tyto indikátory, jak je vyjadřuje. Ještě předtím, než eh, dám slovo zástupcům jednotlivých institucí, tak eh, mám také jednu otázku za sebe. Týká se to výbor regionu a Evropského hospodářského sociálního výboru. Zase se to týká Brexitu, už se na to ptalo několik kolegů přede mnou. Zajímalo by mě, jestli jste už vedli nějaké diskuse o tom, jak by měl vypadat váš budoucí vztah se Spojeným královstvím po Brexitu, vaše spolupráce s místními regionálními eh, orgány nebo pro SCV by to byly organizace občanské společnosti, jestli tedy nějakým způsobem plánujete udržovat tento vztah i té, co Británie vystoupí. Jako první má slovo zástupce SCV. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na tyto otázky, ale byly jich hodně. Pokud eh, na některou zapomenu, tak mě na to upozorněte. Nejprve paní Ayala Sender. Tam měl komentář o snížení výdajů na cesty a na pobyt našich členů. A my jsme v těch odpovědích na dotazník ukázali, že co se cest týče, tak tam došlo ke snížení, nebylo až tak výrazné, ale v eh, prostě to představovalo půl milionu, což eh, také není nezanedbatelné. Potom eh, tady sněla otázka, jak bychom mohli dohnat to podfinancování v oblasti informačních systémů. My jsme se obrátili na rozpočtové orgány s žádostí o navýšení, ale to neprošlo. Také Eh, by bylo možné udělat tuto transakci, abychom eh, to napravili. Co se týče mm, otázek na členy a co děláme v oblasti prevence, nebo co děláme proti obtěžování jako takovému, mm, můžu o tom říct na několika úrovních, Máme také informační a mm, kampaň a školení. Máme informační materiály pro naše členy o, o osvětovou kampaň, abychom vysvětlili, co to znamená pracovat v takovém multikulturním prostředí a mm, chceme to zintenzivnit v roce 2020, kdy mají být nominální nové, členové. Co se týče vyšetřování OLAFu, už v tom dotazníku k eh, rozpačtu se mluví o případech obtěžování v roce 2017, protože v roce 2018 se neuvědomuje, že by tady byl nějaký případ. V roce 2017 tam takový případ byl, ale samozřejmě tu situaci sledujeme a nevylučujeme žádnou možnost a jsme k dispozici pro všechny externí eh, orgány, které by chtěly prověřit naše fungování v této oblasti. Další otázka se týkala, jak eh, by bylo možné zvýšit eh, počet mužů, kteří využívají flexibilní formy práce. My máme zejména ženy u nás zaměstnané asi dvě třetiny, to se těžko mění. Tady samozřejmě u manažerů musíme provést informační kampaň. Potom zazněla otázka, kdy eh, dojde eh, k ukončení kumulace funkcí, to je obtížné. Eh, Z administrativního hlediska to je nezbytné, aby se tím zlepšila efektivnost. Otázky pana Salafranky šlo o snížení eh, plnění rozpočtu, byly tady určité aktivity, které byly zrušeny v loňském roce, což vedlo k tomuto snížení. My jsme toho názoru, že pořád ještě spadáme do té oblasti to označit za správnou, ale samozřejmě chceme udělat maximum pro to, aby ty částky, které nám předělala rozpočně, abychom zacházeli účelně. Co se týče Brexitu, už jsem tady uváděl některé údaje, ale odhadujeme a i tak jsme odhadovali jsme, že dojde k ušetření asi o 320 tisíc euro. Jednak tady už nebude těch v současnosti 24 eh, členů v tom bývající části roku 2019, takže ty náklady na jejich účast, například na plenárních zasedání, které už eh, nebudou, ale jsou tu ty výdaje na informační materiály pro členy, ty už jsme snížili pro ráta na ty eh, dvě třetiny roku. A potom eh, k tomu vyhoření, eh, to máme ošetřeno, není to ale uznáváno jako skutečný eh, problém. My máme experty v našem výboru, kteří se obracejí na ty kategorie zaměstnanců, kteří jsou eh, tím nejvíce ohroženi, aby odhalili první signály. Samozřejmě máme také sociálního ekonomického poradce a jsme zahájili nové eh, šetření nebo zjišťování, abychom měli přesné informace o tomto jevu. Pan De Jong se ptal na ty aktivity Going Local. Mohu vám eh, přislíbit podrobnější písemné informace, to by trvalo delší dobu. Co se týče viditelnosti výboru, jak eh, bychom mohli to zlepšit, pokud eh, probíhají akce, jako jsou Dny Evropy, tak náš výbor, ale mm, určitě i výbor regionu, Eh, jsme tam přítomni, když eh, ten průvod eh, začíná na Place du Luxembourg, máme také návštěvnický servis a navštíví nás asi 8 tisíc návštěvníků každý rok. A potom vy jste se, pane předsedo, ptal na ty budoucí vztahy s Spojeným královstvím po Brexitu. My eh, už jsme se tím zabývali, máme také pracovní skupinu, která eh, se bude zabývat eh, těmito aspekty a myslím, že je evidentní, bez toho, abych chtěl předjímat výsledky práce této skupiny, tak určitě tady bude velmi velký zájem na tom, abychom měli co nejužší vztah s organizacemi občanské společnosti ve Spojeném království. Děkuji Máme ještě jeden bod eh, po tomto, takže to budeme muset urychlit. Poprosil bych všechny ostatní řečníky, aby se omezili na pět minut. Výbor regionu. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Paní Ayala Sender se ptala na najímání, to skončilo. protože naše stavy jsou plné. Rovnost pohlaví to je samozřejmě neustálý eh, problém, ale máme eh, příslušnou strategii, máme funkční management, snažíme se o světu v této oblasti průměru. Je možné říci, že Celkově eh, vysoký a střední management, tam jsme na stejném průměru jako ostatní instituce. Jsme pozadu možná v těch nižších manažerských funkcích, ale jinak u těch nejdůležitějších funkcí máme více než 50%. Počet eh, smluvních zaměstnanců, to se navýšilo, souvisí to s posílením bezpečnosti, také to souvisí s organizačními změnami, protože se hledali synergie u těch krátkodobějších eh, kontraktů. Pan McCoy, ten případ pana McCoye, ano, to je věc, která pořád probíhá už dlouho. Já bych pouze chtěl zdůraznit, eh, že jako u těch předchozích soudních rozsudků, samozřejmě plně plně to zohledníme. A mohu vám potvrdit, že máme jasný záměr uzavřít eh, tento případ a chceme přitom dodržet všechny eh, předpisy. My jsme si eh, zanalizovali ten nedávný rozsudek a to rozhodnutí bude přijato 4. prosince. To byly odpovědi na otázky paní Ayla Sender. Otázky pana Salafranky. Týká se to těch eh, eh, případů vyhoření. Chceme tomu zamezit, došlo tomu už v sedmi případech. Snažíme se tomu předcházet osvětou, školeními také lékařskou prevenci, Co se týče eh, pronájmu, ty údaje vám poskytnu později, nemám to tady eh, k dispozici, ale mohl bych také zopakovat to, co už říkal můj kolega z EHSV. E eh, na otázky, na otázky pana Klince, ty výpočty prostředků na Brexit, souvisí to s tím, že určitý počet členů odejde, jsou to ty jejich Eh, výdaje na kanceláře, které už nebudeme muset proplácet. Pracovní podmínky, ano, je to probíhající věc, ale v roce 2017 jsme provedli první šetření spokojenosti zaměstnanců a byla tam vysoká míra spokojenosti. Myslím, že to je lepší než průměr dalších institucích EU, ale samozřejmě nepopírám, že tady jsou oblasti, kde musíme eh, to ještě zlepšit. Eh, odpovědi panu De Jongovi. Viditelnost. Já jsem velmi rád, že jste mi tu otázku položil, protože to ukazuje, že musíme lépe komunikovat s vámi. Chci upozornit na těch 180 akcí, to jsou čistě naše, námi organizované akce. Oslovili jsme tím 40 tisíc občanů. já to mohu doložit tady je náš dokument, který vám mohu předat, který ukazuje, co všechno jsme zorganizovali, co byly výsledky. Dnes to také posíláme radě. Byl bychom rádi, kdyby se to přiložilo k eh, závěrům Evropské rady. A potom tady byla otázka na to, co nabízíme návštěvníkům. My nejsme bohatá instituce, nemáme žádné hezké muzeum. Možná, kdybyste nám na to dali peníze, tak bychom to mohli tak udělat, ale máme něco jiného. Jako první instituce máme eh, virtuální školení a vzdělávací kurzy o demokracii a tak dále. To děláme pravidelně. Jsme první instituce, která to nabízí. Navštíví nás každý rok 14 000 návštěvníků. A ještě otázka pana předsedy. Ano, máme skupinu pro Brexit. Už jsme byli i v Irsku na hranici, byli jsme ve skotském parlamentu. Vidíme, že to je velký problém pro regiony. Myslím, že musíme zintenzivnit naše regionální aktivity, abychom vykompenzovali eh, Brexit. Například tady možnost eh, vytvořit přeshraniční orgány pro eh, územní spolupráci. My udělali jsme si také analýzu odhadovaného dopadu Brexitu na naše regiony a jsme v kontaktu s hlavním eh, vyjednavačem za EU a to je všechno. Děkuji a pokud byste mi ten materiál mohl poslat, budu opravdu velice rád. Předem děkuji. Nyní eh, Evropský ombudsman, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na dotazy, které tady zazněly. Zkusím to trochu se skupit, ale samozřejmě jsem vám potom i nadále k dispozici, kdybyste měli nějaké doplňující dotazy později písemně, zejména ke konkrétním číslům. Pokud jde o flexibilní pracovní dobu a práci na dálku, tak jsme v roce 2017 implementovali nová pravidla. Ta byla úspěšná, zajistila dobrou rovnováhu soukromého a pracovního života, takže využívání těchto možností je poměrně značné. Nový systém pomohl také zvýšit flexibilitu eh, při řízení absencí pracovníků. Pokud jde o míru využívání práce na dálku a flexibilní pracovní doby muži a ženami, tak ta situace, eh, jak už tady zaznělo, odráží to, co platí pro řadu jiných institucí, a to, že jak si přišli noví pracovníci, kteří se stávají zejména z žen. Máme tedy většinu žen, takže když to vezmeme proporčně, tak to využívání eh, ženami a muži je vlastně stejné, ale v absolutních číslech samozřejmě máme více žen, které by využívaly těchto flexibilních aranžmá, protože těch eh, žen pracovnic je zkrátka více. Pokud jde o smluvní pracovníky a jejich kariérní možnosti, tak eh, také zde již zaznělo, že ombudsmanka se snaží eh, průběžně eh, zdůrazňovat význam této věci. Především se snažíme oslovovat evropské občany v maximální možné míře. Proto jsme zaměřili eh, více mm, činností na ten náš hlavní biznis, eh, to znamená strategické, mm, šet, strategická šetření a tak podobně. Já jsem eh, ve své funkci generální tajemnice od 1. září. Mohu vás ujistit, že se pečlivě věnuji problematice organigramu, věnuji se každému jmenování, stanovení a rozdělení úkolů a funkcí a dohodla jsem se s paní ombudsmankou, že ji velice podrobně budu, budu o těchto věcech informovat, takže jakmile zaznamenám nějaký problém, který by se vyžadoval nějakou korekci, tak eh, zcela jistě tento problém paní ombudsmance na dnesu a jsem k dispozici pro další diskuze i vám. Pokud jde o mise, paní ombudsmanky tak eh, musím znovu říci, že se jedná o velice malou instituci. Naše instituce je velice malá a my se snažíme posilovat její viditelnost. Eh, ne kvůli nám samým, ale proto, abychom více oslovili občany, protože poslání ombudsmanky eh, je přímo bezprostředně spjato s oslovením občanů, takže se maximálně snažíme šířit eh, povědomí o našem úřadu. Informace jsou velice snadno dostupné na našich webových stránkách, eh, ale veškeré podrobnosti, pokud budete chtít, eh, vám samozřejmě můžu i zaslat. Děkuji. Děkuji. A naposledy inspektor pro ochranu údajů, prosím. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Tak předně chci poděkovat za laskavé poznámky paní Ajale a panu Salafrankovi. Vy jste zmínili růst naší instituce. Ten je potřebný, protože roste význam ochrany údajů a jsme tedy velice vděční za podporu vašeho výboru pro nás je důležité, abychom měli k dispozici potřebné zdroje. My jsme se požádali o to, abychom eh, měli mm, aby jsme vykazovali stejný růst jako vnitrostátní orgány pro ochranu mm, úřadu a žádáme podobné procentuální navýšení prostředků. Samozřejmě, že to není úplně ideální situace, ale musíme se s těmito možnostmi smířit a každopádně jsme velice rádi za nové prostředky a za vaši podporu. Vy jste také zmínili eh, novou eh, Evropskou radu pro ochranu eh, údajů. My vycházíme ze směrnice, kdy máme národní legislativu, která se implementuje vnitrostátně, vnitrostátními orgány. A teď s tím novým nařízením najednou máme evropskou legislativu, která by se měla aplikovat na evropské úrovni a to Evropským orgánem pro ochranu eh, údajů, ale tady zákonodárce neudělal ten krok, eh, potřebný krok eh, kupředu a rozhodl se jít cestou koordinace s vnitrostátními orgány. Ale abychom zajistili evropskou dimenzi celého orgánu, tak sekretariát této Evropské rady pro ochranu údajů je začleněn do našeho úřadu Evropského inspektora. Máme na to vyčleněné prostředky a maximálně využíváme synergii. Pokud jde o vaši otázku, pane Salafranko, ohledně potíží s tím modelem, modulem SISPEM, eh, tento modul se používá pro výkaznictví v HR, v personalistice. Eh, komise nechtěla z, z, začít jednat eh, o nové technologii pro zpracování osobních údajů. My jsme ovšem tlačili na implementaci eh, toho nového eh, modulu. Kolegyně Marien mi potvrdila, že právě v pátek tento týden bychom se měli sejít eh, s komisí a budeme diskutovat o implementaci tohoto informačního systému. Pak budeme mít více informací. Děkuji. Děkuji. Tím bychom uzavřeli tento bod na programu jednání. Děkuji všem generálním tajemníkům, děkuji také našim zpravodajům za příspěvky do diskuze. A teď už můžeme přejít dalšímu bodu na programu jednání, bod číslo 6, což je absolutorium pro společné podniky. Máme na to bohužel jenom 40 minut, protože ve 12 hodin máme společné jednání s výborem pro rozpočet. Při odchodu ze zasedacího sálu vás poprosím o maximální ticho, abychom rovnou mohli začít s dalším bodem na programu. Okay, I, I'm going to start the next item in, in 30 seconds. Za 30 vteřin začínáme, takže prosím, abyste opustili zasedací sál. Colleagues, if you are leaving, could you, could you please leave? Takže prosím, odcházejte v klidu, abychom se mohli pustit do dalšího bodu. Okay, let's, uh, let's make a start to the, the next item. Tak eh, začneme. Dalším bodem to je absolutorium společných podniků. Nejprve účetní dvůr paní Galpelce. Vítejte v našem výboru. Velice dobře se známe, protože jste bývalou poslankyní Evropského parlamentu. Takže máte slovo. Děkuji, chci říct, že jsem velice ráda, že mohu být zde v Evropském parlamentu po roce a znovu tady vidět známé tváře bývalých kolegů. Pokud jde o naši zprávu, pokud jde o společné podniky za rok 2017, tak jako každý rok jsme zauditovali eh, výsledky spolehlivosti účtů a zákonnost eh, podkladových transakcí. Všichni víme, o co se jedná. Společné podniky jsou veřejným a soukromým eh, uskupením v oblasti výzkumu a sehrávají velice důležitou eh, roli mm, v oblasti politiky výzkumu. V roce 2017 eh, celkový evropský rozpočet dosáhl 1,2 miliardy eur ve srovnání s 1,8 miliardami v roce 2016. To je dvouprocentní je to představujete 2 celkového evropského rozpočtu. Jak víte, tak eh, v souladu s evropským finančním nařízením audit spolehlivosti účetnictví je outsourcován nezávislým externím eh, auditorským eh, firmám. Účetní dvůr pak přeskoumává kvalitu odvedené práce a trvá na tom, že musí získat dostatečné ujištění o spolehlivosti vydaných auditorských výroků. Pokud jde o spolehlivost účetnictví, tak v roce 2017 závěrečné účty eh, vykazují eh, spolehlivé zobrazení flow i transakcí. Takže Evropský účetní dvůr vydal stanovisko bez výhrad eh, pro všechny společné podniky. Pokud jde o podkladové transakce, eh, tak ty byly správné a zákonné ve všech významných ohledech pro všechny společné podniky, kromě Excel. Stejně jako v předchozích letech jsme tam dali výrok s výhradou eh, vzhledem k neharmonizované metodice, kterou používá vnitrostátní finanční orgán NFA. Tato záležitost, tento problém se ovšem eh, týká eh, pouze mm, rámcového programu 7 eh, a jeho plateb. FP7 posled, postupně dobíhá, takže celý problém očekáváme, že v nadcházejících letech sám vymizí. Pokud jde o rok 2017, jsme vydali upozornění u Fusion for Energy. Chtěli bychom, aby se zlepšil systém řízení a kontroly. Poukazujeme na riziko možného navýšení výdajů a také spoždění projektu ITER. Jak víte, tak v roce 2017 Evropská komise dokončila konečné hodnocení společných podniků založených v rámci FP7 a střednědobé eh, hodnocení eh, těch podniků, které byly založeny v rámci Horizontu 2020. Hodnocení je pozitivní, ale byla vydána určitá doporučení, takže každý společný podnik musí zpracovat akční plán a začít ho provádět v letošním roce. V roce 2018 eh, účetní dvůr provedl mm, a, nebo provede audit, kde zkontroluje dodržování toho akčního plánu. Pokud jde o horizont 2020 eh, FP7, tak společné podniky mají eh, míru provádění průměrně 82 u FP7 a 23 u horizontu 2020. Kdybych to měla tedy schrnout, eh, tak eh, naše audity v roce 2017 potvrdily pozitivní výsledky, které byly vykázány v předchozích letech. Také vítáme to, že společné eh, podniky mm, přijaly korektivní opatření tam, kde to bylo potřeba. Dále jsme zdůraznili záležitosti, kterým je třeba dále věnovat pozornost, například finanční, rozpočtové řízení, interní kontroly a správné využívání přijatých příspěvků. Takže pro rok 2017 eh, můžeme závěrem říci, že máme 8 eh, pozitivních stanovisek o spolehlivosti účetnictví, jednu výhradu u Excelu a jeden takzvaný důraz eh, nebo důrazné upozornění u Fusion for Energy. Děkuji za tuto rychlou zprávu. Tím jsme získali maličko času, ale abychom to ještě dále uspíšili, já předám rovnou slovo paní zpravodajce. Thank you very much, uh, chair. I... Děkuji. Pokusím se být co nejstručnější. Um, hlavně tedy se budu věnovat všeobecným připomínkám, potom mám čtyři otázky. Za prvé, děkuji dvoru za eh, předložení eh, zprávy o těchto společných podnicích, protože to opravdu je skvělým zhrnutím. Eh, děkuji také za přispění vlastně celkové evropské výzkumné agendě. Také gratuluji komisi. My jsme měli obrovské množství dat v průběžné zprávě eh, o těchto podnikcích, které fungují eh, pod eh, záštitou Horizontu 2020. To byly skvělé údaje, které jsme potřebovali a využili. Co se týče přidané hodnoty pro Evropu, pro mě je to vždycky ehm, výzkum, inovace a vzdělávání. Teď se ukazuje, že když propojíme nejenom peníze evropských daňových poplatníků, ale také jejich znalosti, dovednosti, talent a mobilitu. Takto se nám podaří posílit Evropu tak, aby se stala globálním hráčem. Společné podniky přispívají k hospodářskému růstu a vytváření pracovních příležitostí. V horizontu 2020, kde je tedy schopnota strukturovat a mobilizovat um, fragmentované sektory, aktéry. Eh, tam se nám také daří přesvědčit eh, stakeholdery, aby spolupracovali. A to si myslím, že je velkým úspěchem, kterého jsme dosáhli. A měli bychom si všichni vážit eh, této společné práce. Takže společné podniky nejenom tedy spravovaly významné zdroje, jak veřejné, tak soukromé, ale stávají se lídry ve svých oblastech zájmu. Jak také zmínil dvůr, eh, řada skupin odborníků žádá o to, aby se do toho začlenilo více stakeholderů, jak v, v těch mm, manažerských strukturách, tak v těch konsorcích. Mm, máme zde tedy zástupce společných podniků a mě by zajímalo, jestli takovéto navýšení e, účasti členských států, průmyslu, malých a středních podniků, jestli to je vůbec možné. a pro ten networking, jestli eh, to, eh, takovýto networking který zvýší udržitelnost a přidanou hodnotu těch projektů. Jak prostě vidíte takovéto zapojení? Hmm. Nepřekvapí vás asi, když budu hovořit o výkonu a evropské přidané hodnotě. Ta míra chybovosti tam byla asi jenom 2%, takže k tomu se nebudu věnovat, nebudu se moc věnovat ani těm slabinám v managementu nebo zadávání veřejných zakázek. Mě potěšilo ustanovení tří souborů klíčových eh, ukazatelů výkonu pod horizontem 2020, které byly definovány tak, aby měřili dopad a zlepšili chápání výzev jak ze strany managementu, tak stakeholderů a taky, aby eh, odůvodnili podporu, která je, eh, kterou potřebují. Zatím tedy eh, není možné realizovat všechny tyto klíčové ukazatele, ale doufám, že je uvidím v blízké budoucnosti a že budeme mít lepší chápání těchto ukazatelů že, tady, že jim budeme lépe rozumět. Doufám, že eh, nám v budoucnu předložíte skutečné výsledky a čísla. Na základě eh, průběžného hodnocení se ukázalo, že pouze 34 projektů plně dosáhly svých cílů a nebo předložili neočekávané výsledky. i když třeba nedosáhli všech výsledků, které si vytyčili. 49 dosáhlo většinu cílů s nějakými menšími odchylkami. Takže se ptám obou společných podniků a komisy, jaké byly tedy hlavní bariéry k dosazení, dosažení těch hlavních cílů? Možná potřebujeme nějaký eh, lepší rámec eh, pro výkony a pro jejich hodnocení. Tak co pro to můžeme udělat? Jak už říká eh, dvůr, v roce 2017 eh, eh, nástroje pro monitorování a poskytování grantů Horizon 2020 neposkytly dostatek tedy nástrojů pro řešení situace těch společných podniků. Otázka na komisi je zřejmá. Kdy bude poskytnut potřebný nástroj? Kdy bude fungovat? V neposlední řadě jsem byla informována, že nedávné nařízení nepodporuje tolik eh, lepší spolupráci mezi společnými podniky, což by ale mohlo zlepšit efektivitu a přidanou hodnotu prostřednictvím synergií, prostřednictvím sdílených zdrojů, sdílených eh, znalostí a tak dále. Takže mm, taky sdílení inovací. Takže chci vědět, co si myslí um, všechny tři um, tady zastoupené instituce o možné úzké spolupráci těchto společných podniků. Jaká je tam bariéra? Proč nechceme více synergií a lepší spolupráci? To je vše tedy za tu všeobecnou stránku a těším se na vaše prezentace, na vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodajové, pan Zdechov. I would like for... Děkuji. Pane předsedo, nejprve děkuji Martině Dlabajové a Evropskému účetnímu dboru. Těší nás, že taky na eh, účetním dvoru eh, jsou zástupci eh, z Evropského parlamentu. Říci, já chtěl bych navázat na zpravodajku, že je důležité vylepšit finanční management společných podniků. Stále zde existují zásadní nedostatky, které mají dopad na financování a aktivity společných podniků, i když musím uznat, že zpráva Evropského účetního dvora v oblasti finančního managementu je velmi pozitivní s tím souvisí také nutnost zjednodušit a ulehčit práci těmto společným podnikům, bez toho aniž by, bychom museli dělat kompromisy v oblasti transparentnosti. Například je potřeba zajistit větší zjednodušení současného systému financování, který je vrstevný. V případě ECSEL eh, znamená jasný požadavek na zjednodušení účetnictví v této, eh, v tuto chvíli má díky eh, trojvrstevnému nebo tri, eh, tripartitnímu charakteru tři systémy nákladového účetnictví. První je Horizon 2020, druhý je národní, národní úroveň a třetí je příspěvky průmyslu. Bylo by dobré prozkoumat možnost zjednodušení tohoto systému. Dále by měla být zvětšená vizibilita společných podniků. Tady apeluji opravdu na eh, všechny společné podniky, aby ty výsledky byly schopny více eh, prodávat veřejnosti Spolupráce skrze společné podniky v oblasti výzkumu a vývoje je z mého pohledu zásadní, jelikož strategie na úrovni Evropské unie je jasnější a silnější nežli na národních úrovních. Společné podniky navíc utužují spolupráci mezi podniky napříč celou Evropou Evropa má tak unikátní možnost vybudovat své vlastní ekosystémy skrze společné podniky. To by měl být jeden z hlavních cílů Evropské unie, aby naplnila svou ambici lídra v oblasti výzkumu a inovace. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je potřeba významně budovat na sociálním dopadu společných podniků. Jde o klíčový aspekt práce těchto struktur. Děkuji za pozornost. Thank you. Mr. Poš. Pan Poche. Ráno. Eh, um, ehm, vážený pane místopředsedo, vážená paní Galpelč, vážená paní zpravodajko, kolegyně a kolegové. Opět po roce začínáme proces udělávání rozpočtového auditoria, absolutoria pro společné podniky EU a budeme mít tak možnost diskutovat nad tím, co se změnilo, zlepšilo nebo podařilo anebo naopak, jestli vznikly nové problémy. Auditní zprávy potvrzují, že v roce 2017 již eh, začalo plnohodnotné čerpání programu Horizont 2020, ačkoliv účetní dvůr správně poukazuje na určitá spoždění, domnívám se, že při komplexnosti těch projektů a jejich organizační struktury je prostě třeba dát čas ehm, vyjednání kvalitních konzorcí a smluv. To samozřejmě neznamená, že není prostor ke zlepšení, ale řekl bych, že 23% průměrná míra plnění v polovině programu zejména s ohledem na spoždění v zahájení jeho čerpání, není tak špatnou zprávou a věřím, že čísla za rok 2018 eh, poté potvrdí výrazný progres. Eh, měl bych asi čtyři připomínky nebo dotazy na účastníky dnešního eh, slyšení. <clears throat> Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že ještě na konci roku 2017 nebyl dokončen vývoj některých oblastí společného nástroje Komise pro řízení a monitorování grantů, a to v oblastech týkajících se zpracování věcných příspěvků. Eh, můžete mi prosím objasnit k tomu problému více a upřesnit, eh, jaký to mělo konkrétní dopad na monitorovací a kontrolní procesy eh, v dotčených společných podnicích a jestli byl již v mezidobí tento problém Eh, vyřešen. V letošním roce se eh, opakuje také upozornění účetního dvora týkající se dopadu Brexitu, respektive vystoupení Spojeného království z Euratomu na budoucí činnost ITERu a Fusion for Energy. Rád bych vás požádal, pane řediteli, zdali byste tuto problematiku mohl objasnit a nějak stručně eh, schrnout. Dá se dnes trochu přesněji popsat, jak bude vypadat budoucí účast Velké Británie Znamená to, že by dále přispívala do rozpočtu eh, podniků Fusion for Energy nebo přímo do projektu ITER a pokud přímo eh, do podniku ITER, eh, tedy pokud se ho bude účastnit, jaké to bude mít konsekvence posléze pro Fusion for Energy. Mám také jeden dotaz týkající se Sesaru, kde auditní zpráva zdůrazňuje velmi nízkou míru čerpání, zejména u prostředků na tzv. závazky. A jestli byste mohl, prosím, trochu podrobně vysvětlit podstatu vzniku tohoto problému. A auditní zprávě rozumím v tom smyslu, že si podnik ehm, jednak chtěl ponechat dostatek peněz pro financování projektů z již uzavřeného eh, sedmého rámcového programu, ale zároveň nezapočítal účelově vázané příjmy. Těch 11 čerpání u prostředku na závazky se mi zdá opravdu velmi málo. Rád bych závěrem směřoval jeden dotaz ještě na BBI, i když dnes není oficiálně na programu. V loňském roce došlo ke změně nařízení, aby mohli odvětvoví členové poskytovat finanční prostředky nebo příspěvky na úrovni nejen programů, ale i projektů. <clears throat> Byl jsem zpravodajem pro změnu tohoto nařízení a tato změna byla řešena ve zrychleném postupu, aby se stihla eh, jarní výzva roku 2018. Eh, již na nové eh, podmínky se adaptovat. Rád bych se zeptal, jestli k tomu došlo a dali se, dalo se očekávat, že zpráva za rok 2017 ukáže velké nedostatky, co se týká finančních příspěvků ze strany biznesu, ale ukázalo se, že v průběhu roku 2018 nějaké zlepšení v souvislosti se změněnou legislativou, jestli k němu došlo. Děkuji za pozornost. Thank you. No. Děkuji. A teď společné podniky mohou eh, eh, rovnou odpovědět na otázky, které jim kolegové položili. Pan Švem z F 4E. Pět minut. Dobrý den, já jsem Johannes Švemr, jsem ředitel Fusion for Energy. Normálně mám eh, lepší hlas, ale jsem nachlazený, tak se omlouvám. Eh, pokusím se to co nejvíce eh, zkrátit, to mi také hodně pomůže. Chci poděkovat panu Vonovi a také paní zpravodajce Dlabajové za tuto příležitost tady vystoupit Já vítám eh, ten eh, pozitivní stanovisko účetního dvora za rok 2017. Eh, chtěl bych mluvit o postupu programu projektu ITER, o nedávném vývoji a chtěl bych se zmínit o některých klíčových údajích. Nejprve tedy k projektům ITER. My velmi vítáme eh, stanovisko Četního dvora. Pokusím se to zrychlit, nebudu to všechno číst. Eh, dovolte mi komentář ke stanovisku. To je klíčové. Jsem <clears throat> velmi rád, eh, že zohlednili interní nebo procesní aspekty interních kontrol. My eh, na tom pracujeme, zejména v oblasti finančního plánování, tady už zohledňujeme stanovisko účetního dvora. Dvor eh, eh, se k tomu vyjádřil za rok 2016. Už v následujícím roce jsme zavedli opatření na zlepšení, co se týče zdržení těchto projektů. My to řešíme neustále, je to, máme profesionální systém řízení projektu. někde máme takzvaný eh, systém předběžného řízení rizik. Eh, zohlednili jsme také předchozí závěr Evropského parlamentu, zejména distribuci těch milníků, čímž se měl zlepšit eh, výkazování projektu. Také jsme aktualizovali naše strategie pro boj s podvody. Nechali jsme si pořídit externí studie o ekonomickém dopadu ITER. A za okamžik vám k tomu ukážu další výsledky. Ale e, zatím e, dodržujeme bez problémů e, finanční nařízení. Neustále zlepšuje, máme program na zlepšování dovolil bych se zmínit jenom několik malou tajů. Lepšili jsme <clears throat> eh, naše audity už je téměř 80, nebo více než 80 Máme portfolio eh, interních projektů na zlepšení naší práce. Pět už jsme jich eh, provedli. Máme také, už jsem se zmiňoval, zlepšení vykazování aby bylo lepší monitor, snaží monitorovat pokrok. Dále máme školicí programy pro management. 100 našich zaměstnanců se toho zúčastnilo, takže eh, jsme se stali organizací, která eh, toto zvládá a eh, pokračujeme v digitalizaci, zejména v oblasti zakázek, a zlepšuje se také spokojenost našich zaměstnanců. Eh, zaměstnanci chápou důvody prováděných změn. A teď eh, status projektu ITER. Tady to vidíte na obrázku, jak eh, to bude probíhat, nebo jak to probíhalo. Někteří z vás už měli příležitost navštívit toto místo. Vidíte to staveniště. Paní Dlabajová tam byla v říjnu. Takže možná také může eh, se podělit o svůj dojem. Máme tam teď více než 2000 pracovníků, kteří eh, pracují kontinuálně. Neustále tam máme dodavatele, A dostali jsme i dota, otázku paní Gresle. My jsme v roce 2017 dokončili hm, první e, laserový zdroj v Padově. Už je možné to využívat. Pokud to někdo bude chtít navštívit, tak jste vítáni. Myslím, že tím jsme demonstrovali, že jsme schopni Eh, dosahovat výsledků. Teď se můžeme eh, podívat na dopad ITER na evropskou ekonomiku. Mám se už hovoříte 6 minut, eh, určitě nechcete vzít čas svým kolegům. Dobře, takže velmi rychle vytvořili jsme 40 tisíc míst. Tady vidíte eh, zakázky a objem práce, který eh, vytváříme pro soukromý sektor. A teď rychle otázky nebo shrnutí. Vítáme stanovisko účetního dvora, plníme plán a provádíme také správně rozpočet až do roku 2020. A možná bych teď měl odpovědět na ty konkrétní otázky. Zejména ta otázka o Brexitu, jak víte, my jsme financováni na základě smlouvy Euratom, tam už máme přidružené státy, jako je například Švýcarsko, a máme signály ze Spojeného království, že mají zájem o podobný status přidružené země. Komise samozřejmě si musí počkat na mandát od rady, aby o tom mohla začít vyjednávat, jak říká pan Poche. Je, je to budoucí věc, takže se to těžko bude předvídat, ale pokud to všechno proběhne hladce, tak by mohlo během dvou let, eh, během toho přechodného období eh, se to vyjednat a vlastně by to znamenalo hladký přechod. To je samozřejmě ten nejlepší možný scénář, ale my uděláme všechno pro to, aby to nastalo. Co by se stalo v případě tvrdého Brexitu, to se těžko předvídá. To je hlavně otázka pro zákonodárce, ne pro nás. Děkuji. Thank you for that. Děkuji za tento příspěvek. Teď za Excel pan Kovenia, výkonný ředitel. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, chtěl bych reagovat na některé dotazy, ale nejprve řeknu, že včera večer před 9 hodinou eh, jsem se podíval na iPad a viděl jsem tam, jak Insight přestává na Marsu 1,5 miliardy kilometrů od nás. A tehdy jsem nevěděl, když jsem se na ty webové stránky ve Wikipedii díval, kolik je zatím technologií, obrovských eh, zkušeností a že vlastně to 50-kilové zařízení celé bylo vyrobeno v Evropě. Tam konsorcium Itálie, Španělska, Polska, Spojeného království a dalších zemí a je opravdu zajímavé vidět, eh, co jsme v Evropě společně dokázali a že naše technologie jsou dneska už i na Marsu. Takže technologie jsou to samozřejmě komplikované, řada čidel, kamer, datové komunikační zařízení a přesně na tom pracujeme i my v Excelu. Nevyrábíme eh, provozní operační systémy a i podobná zařízení, protože by se nám to líbilo, ale protože to pomáhá dalším lidem, třeba dostat se na Mars. Další příklad, eh, který bych zmínil, je sociální dopad činností, kterým se věnujeme. Tady mám v ruce Eh, inteligentní katodu, která eh, opravuje problémy s rytmem eh, srdeční pumpy, takže toto vám zavedeme cévami do srdce a jsme schopni tak velice malým zahřívajícím zařízením sval, v tomto případě srdeční sval, sval navrátit ke správnému rytmu. Takže dokážeme prodloužit délku života mnohým pacientům. A máme řadu podobných příkladů. Věnujeme se řadě projektů. Společně s partnery v Rakousku jsme eh, ohlásili nedávno 1,5 miliardovou investici do eh, závodu na výrobu čipů, to je paralelní elektronika, eh, to je vůbec biznis eh, velice dobře se rozvíjející, ale co je důležité, že umožňuje eh, eh, rozvoj automatizovaných a elektrických vozidel, umožní nám to od fosilních paliv přejít k elektro vozidlům mnohem efektivnějším a účinnějším způsobem. Takže i toto je velice dobrý příklad toho, jak činnosti Excelu mohou přispět eh, k blahobytu celé společnosti. Ještě bych eh, poukázal na konferenci, která se konala nebo bude konat eh, tady v parlamentu ohledně inovací a výzkumu, kde vám představíme nejenom tuto katodu, ale bude tam Bernard Picard, který vysvětlí, jakým způsobem obletěl svět v letadle Solar Impulse právě díky naší elektronice. A teď už jenom stručně několik věcí, které se týkají ehm, možnosti zlepšení. Ptali jste se na ty finanční tři vrstvy. Ano, máme tam ty tři vrstvy ehm, financování a takto to bylo původně nastaveno eh, se třemi eh, různými systémy eh, výkaznictví. Vyjednávali jsme s účastním dvorem ohledně vydávání prohlášení o finančních výkazech od soukromých členů, ale ještě stále tady zůstávají dva systémy výkaznictví pro členské státy a pro komisi a ideálně bychom chtěli jaksi fungovat podle jednoho souboru pravidel a Horizon 2020 má svá pravidla pro finanční výkaznictví a účast eh, nastavená tak, že se to zjednodušuje pro členské státy. Já bych byl opravdu rád, kdybychom měli společná pravidla pro finanční příspěvky e, všech e, zainteresovaných subjektů, tedy i od členských států, i od Evropské unie. A ten třístranný systém je opravdu jedinečný. My tak musíme vlastně spolupracovat, e, abychom z toho sestavili jednotnou evropskou strategii pro elektrotechniku, abychom se o ní podělili se všemi členskými státy, se všemi odvětvími. Ono to možná působí snadno, ale snadné to určitě není. A za druhé, úzce také spolupracujeme eh, s dalšími ekosystémy. Musíme zohledňovat partnery i ve třetích eh, zemích. Pokud jde o tu výhradu z účetního dvora, která ovšem nesouhla, ne, nesouvisí nějak se spolehlivostí u účetnictví, jde o platby, kde jsme jako mm, eh, podnik vyplatili fixní procento výdajů uznaných členskými státy, protože účetní dvor nemůže říkat, že jsme to neudělali správně a, eh, a tak vlastně nám dal tuto výhradu. Ale co jsme udělali my, je, že jsme si požádali o prohlášení o věrohodnosti každý členský stát, eh, což následně doloží, že každý ten výdaj odpovídá pravidlům každého jednotlivého členského státu a já doufám, že se to nakonec eh, zohlední do toho absolutoria celkově. Děkuji a nyní za Cezar pan Freznu, prosím. Ano, děkuji. Děkuji, dobrý den. Sedím tady stranou. Tak především chci říci, že to je těžké vměstnat se do pěti minut. Nejprve se chci omluvit. Chci omluvit našeho výkonného ředitele, který bohužel dnes nemohl dorazit. Jsem Antonio Kalgo, dnes ho budu nahrazovat. Mám na starosti správní záležitosti a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Pochopitelně, pokud budete potřebovat nějaké doplňující záležitosti, tak eh, vám je obratem dáme k dispozici a náš výkonný ředitel vám samozřejmě bude i osobně eh, k dispozici. Takže v roce 2017 eh, jsme zaznamenali takový zvláštní rok, protože se spustil první program Cezar 1 z FP7 financování a mm, Eh, byl to program financovaný eh, z různých eh, fondů. Máme zprávu účetního dvora, tu jsme pochopitelně obdrželi, viděli jsme, že to je kladné stanovisko, což nás těší. Ale my jistě bereme celou tu zprávu a ta doporučení a postřehy velice vážně, ale je nám to vlastně velice nápomocné mm, dostat hodnocení účetního dvora. V řadě aspektů je to pro nás důležité. Například eh, v oblasti mm, lidských zdrojů eh, se tím hodně řídíme. Teď eh, ke konkrétním otázkám. Ptali jste se na implementaci rozpočtu v roce 2017. Tak pokud to dobře chápu, tak to má dopad na rozpočet eh, Cezar 1. Tady je to vysvětlení jasné. My jsme končili s Cezarem 1. Eh, byl to, eh, byl to konec provádění rozpočtu pro FP7. Už vlastně jsme se blížili konci tohoto rozpočtu, takže jsme potřebovali zohlednit jakoukoliv případnou eventualitu v která by mohla nastat v platbách do konce roku 2017. Chtěli jsme se tím vyhnout tomu, že bychom neměli dostatek rozpočtových prostředků, abychom mohli dostat platebním eh, přislíbeným platbám. No a situace byla v té době taková, že jsme si museli požádat eh, o závěrečnou platbu eh, z FP7 u komise, ale v té době, kdy jsme o to žádali, jsme ještě neměli výsledky finančních výkazů od jednotlivých členů. Nevěděli jsme tedy přesně, jaký bude ten konečný výsledek Cezar 1 zda budeme muset zaplatit víc, nebo naopak dostaneme nějaké peníze navrácené, k čemuž částečně došlo že jsme dostali eh, z některého prefinancování peníze vrácené. Takže my jsme postupovali tak, eh, že jsme zaujali určitý strategický konzervativní postoj a snažili jsme se spočítat, jaký by případně mohly, jaké by mohly být maximální nároky eh, v roce 2017 či 2018, abychom si na to vyhradili prostředky jaké maximální platby bychom museli eh, hradit. A tím pádem by ten audit eh, v roce 2017 eh, mohl jak se dopadnout jinak podle toho, jak by se ta situace na poslední chvíli opravdu vyvinula. Museli jsme zohlednit i možné příjmy, které jsme mohli nebo nemuseli dostat od eh, jednotlivých eh, členů do úschovy. Takže jsme skutečně konzervativně k těm výpočtům eh, přistoupili a výsledek těch výpočtů je takový, že jsme požádali komisi o závěrečnou platbu v určité výši a pak to provádění rozpočtu bylo jaksi nízké. Ano, to přiznávám, bylo opravdu nízké, přesně jak to říkala paní zpravodajka. Já si myslím, že tohle zase není až takový problém, protože ještě teď eh, proplácíme poslední faktury, což eh, znamená, že příští rok eh, už budeme schopni předložit závěrečné účty za Cezar 1 a vrátit nevyužité prostředky do evropského rozpočtu, ale myslím si, že toho už moc nezbyde. Každopádně tato čísla mají dopad na rok 2017, protože celkově u Cezaru 1 máme provádění, nebo míru provádění blízkou 90%, což eh, u, vzhledem k našim výzkumným činnostem, které, mm, kterým se věnujeme, což se myslím, že je poměrně vysoké procento a jsme na to patřičně pišní. Každopádně, pokud potřebujete nějaké doplňující informace, tak jsem vám k dispozici. Uh, Děkuji. Už je 12 hodin. Eh, vím, že paní zpravodajka kladla otázky na komisi. Máme zde zástupce komise, takže prosím vás, můžete během jedné, dvou minut odpovědět na otázky paní zpravodajky. Pan Ibenes. Děkuji. Vy jste se ptala na eh, počet projektů, které dosáhnou eh, plných výsledků, to by pouze 50 To má dva důvody. Eh, ony ty projekty jsou koncipovány ambiciozně, jsou stále těžší a proto je také těžší dosáhnout jejich plného naplnění. A za druhé, monitorování těchto projektů a jejich implementace je přísnější, než tomu bylo v, budu- v minulosti. Takže teď se vlastně blíže díváme na to, jak to vypadá. Chápeme, že to je určitý trend a snažíme se ten trend zpomalit a zlepšit to do budoucna. Věříme, že nejlepší by bylo k tomu přistupovat ehm, v té evaluační fázi. tak aby práce věnovaná tomu projektu byla úměrná eh, těm eh, cílům, aby to bylo realizovatelné a proveditelné. Na to bychom určitě měli eh, tedy dávat důraz. To znamená zdroje a jejich úměrnost ambicím. Potom spolupráce. Tady máme věci, které bychom mohli dělat, zejména v tom Excel, DG Connect, ano. I e, co se tedy týče um, léčiv, um, zde určitě EU může lépe podpořit nebo ustanovit spolupráci. Mm, bylo by dobré, abychom takto umožnili farmaceutické komunitě, aby experimentovala. To by určitě byl cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout a tedy eh, pracujeme na tom, aby vydáváme se tímto směrem. Omlouvám se, říká pan předseda. Další odpovědi už poskytnete písemně. Pan Veselý. Dobré odpoledne. Já něco řeknu k Cezaru. Komise je spokojená. Tam jsme dosáhli téměř 90% implementace projektů. Ohledně Brexitu. Dokud budeme mít dohodu, pokud budeme mít dohodu mezi EU a UK o letectví, to je první základní předpoklad pro jejich účast na Cezaru. E, potom zase přidružený status v horizontu 2020 a v horizontu Evropa. Takže pokud i nadále budou platit do těchto výzkumných programů e, Unie, budou mít tedy nárok zažádat si o toto financování, ale musí být splněny tyto dvě dohody, přidružený status a letec, dohoda o letectví. Co se týče potenciální spolupráce, hmm, tím se teď eh, zabýváme. Já pracuji na DG Move my tady eh, pracujeme na dalším projektu Shift to Rail, to znamená přesun na železnici. My tady taky ale řešíme satelitní komunikaci a eh, navigování eh, pro letadla i vlaky. Tohle zase jsou některé věci, kde bychom mohli spolupracovat. A pro příští iniciativy zvažujeme možnost vyhrazení určitého procenta rozpočtu pro spolupráci eh, mezi těmito tedy mm, iniciativami. Samozřejmě je těžké vyjadřovat se takto v budoucnosti, ale pracujeme i s těmi společnými podniky na společném akčním plánu jeho vyhodnocení a snažíme se zlepšit zprávu eh, zodpovědného tedy vý, zodpovědné výkonnosti a snažíme se lépe chápat měření výkonu a chceme pomoci i komisi v lepším dozoru nad tím, co se tedy v těch společných podnicích děje. I pro nás se to stává důležitou otázkou a my samozřejmě podléháme vaší kontrole a Nakonec tedy komise zase eh, dohlíží na dobré fungování těch JU společných podniků. Předpokládám, že teď přijdou stovky mm, kolegů z rozpočtového výboru, ale možná eh, mohla by paní zpravodajka zhrnout. Mě zaujalo, že hovořili pouze čeští poslanci, kolegové z tohoto výboru. Možná všechny ty společné podniky se by měly přestěhovat do České republiky, protože tam máte asi eh, hodně velkou podporu. Abychom ehm, poznali opravdový dopad eh, těchto eh, společných podniků. Musíme si počkat, až skončí více projektů, ale doufám, že tedy budeme mít všechny ty společné indikátory. Ehm, pracujeme na tom, že se to dostane i do té zprávy a Jediná věc, kterou vám mohu slíbit do budoucí, nosti, že vyjednám, že se pokusím vyjednat se, se sekretářem komise, abychom měli více času. A opravdu je škoda, že tady nebylo více kolegů, aby si vyslechli tyto diskusy a já vyjednám tedy více času. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, společným podnikům, dvoru, komisi za účast na této rozpravě. Opravdu je škoda, že jsme na to neměli více času. I tak jsme tedy eh, přetáhli o 9 minut. Takže opravdu musíme dávat na ty na časy více pozor.